Dámy a pánové, konec přestávky. Děkuji všem za dochvilnost. Poprosím vás o úplný klid v sále. Dnes nás čeká nejdelší den hlasování za celý rok, protože úplně celý den budeme hlasovat. Konkrétně budeme pokračovat s hlasováním o pozměňovacích eh, návrzích k rozpočtu pro příští rok, ale jako aperitiv svým způsobem pro lepší chuť začneme dvojím hlasováním na jiná témata, na jiné téma, pro které náš byl příslušný, eh, buď k tomu, aby vydal své stanovisko, nebo aby eh, navrhl věcný návrh rozhodnutí pro plénum. Já dám hned slovo Barbaře Mateře, která nás seznámí s vícero věcmi, eh, u kterých se žádá uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. My jsme zatím neměli často projednat a máme velmi málo času, takže poprosím zpravodajku o maximální stručnost. Pokud by někdo z kolegů si chtěl brát slovo, poprosím také o velkou stručnost a pak, by, myslím, pak bychom, myslím, to hlasování měli zvládnout. Barbara, prosím. Eh, pane předsedo, já se pokusím to eh, říci eh, svižně, ale doufám, že tlumočníci to zvládnout. Dostala jsem žádosti o mobilizaci financování z fondu eh, globalizace. Jeden, jedna je z Dánska, druhá je ze Španělska, z Galicie. Pokud je o tu dánskou žádost, tak tam se hovoří o firmě Danfoss, která žádá o 8 milionů a 900 tisíc eur pro 1010 eh, lidí eh, z továrny, která vytváří, eh, která vyrábí elektrozařízení a 139 lidí by mělo dostat podporu milion 200 eur v druhém tedy případě 10 000 eur. A pokud jde o Španělsko, tam máme 500 pracovníků dva případy v textilním průmyslu. A dohromady je to 1 850 tisíc eur. A v návaznosti na žádost eh, tohoto parlamentu a rozpočtového výboru a na komisi, komise nalezla alternativní financování pro eh, tedy tu výplatu z fondu. Já mohu tedy dodat, že to bylo z eh, řádku nebo z položky A z inovačního programu a, a konkurenceschopnosti a z tedy programu pro podniky. Děkuji, pane předsedo, za toto, protože eh, my jsme eh, chtěli větší prostor na debatu protože kolegy eh, zajímá, co komise dělá. Máme tady pozměňovací, nebo tři různé pozměňovací návrhy. Jsou si podobné. Jeden je z ALDE, eh, z, od Euroalenda. A druhý je od eh, socialistů, od Darbina a Graila. Tyto dva pozměňovací návrhy eh, otevírají debatu o budoucnosti fondu a já bych eh, vám připomněla eh, své stanovisko a stanovisko EPP obecně. Budoucnost tohoto fondu se projednávala v Portašově zprávě. A budeme o ní vyjednávat v nových finančních perspektivách. Pokud jde o třetí pozměňovací návrh, já jsem říkala, že jsou eh, všechny podobné. Eh, ve, ve prospěch toho třetího jsem já. Tam se hovoří o, o době hospodářské krize a šetření. A jak jsme říkali už eh, mnohokrát včera, je vhodné, aby komise se snažila nalézt Eh, rozpočtové rezervy a, a nebrala to z eh, malých a středních podniků. Děkuji. Parfait, madame le rapporteur. To bylo vynikající. Paní zpravodajko, pan Alvaro žádá o slovo. Děkuji, pane předsedo. A moji tlumočníci to alespoň zvládli mimořádně dobře. Děkuji eh, za eh, úvodní slovo paní zpravodajce. Já jsem stínový zpravodaj za naši frakci a samozřejmě eh, kolik, bych hovořil o pozměňovacím návrhu kolegy Hagelunda a mém. Nám by šlo o to, Vzhledem tomu, že jsme byli svědky toho, že mimo jiné ty transfery jsou z oblasti konkurenceschopnosti. schopnosti a to se týká malých a středních podniků. Docela jistě. Tohle je pro EPP eh, tak důležité jako pro nás i pro jiné frakce. Proto eh, jsme přeložili s kolegou Hagelum ten, ten první pozměňovací návrh. Jestli by eh, v rámci rozumného vynakládání prostředků jsme se tady ještě, se nám nepodařilo přesvědčit paní Stínovou paní zpravodajku, aby to přijala. Tohle. Děkuji, vážený kolego. Někdo další nežádá o slovo? Dobrá, nechávám hlasovat. Pokud jsem to dobře pochopil, jsou zde tři pozměňovací návrhy, které se týkají tří různých zpráv. A pokud přijmeme nějaký pozměňovací návrh, bude platit pro všechny tři zprávy, ano? Máte všichni svůj hlasovací seznam po odstavce 5 poznací návrh číslo 1 pana Alvára, paní Aglontové, Haglunda. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní poznací návrh číslo 2. Pan Darden, paní Grelie, zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti? Díky. Rovněž zamítnuto. Není poznací návrh číslo 3. Tam je ovšem ústní pozměňovací návrh, který máte na hlasovacím seznamu. Všichni to mají před očima. Zpravodajka je tady pro, pro trojku s ústní změnou. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Děkuji. Většina byla pro, přijato. Můžeme tedy nyní vzít závěrečné hlasování unblock pro všechny tři návrhy zprávy. Zpravodajka doporučuje s těmito změnami, kdo je pro. Děky, děkuji, kdo je proti? Dva proti, zdrželi se? Nikdo. Všechny tři zprávy byly přijaty. Blahopřejeme naší zpravodajce za kvalitní práci a mimořádnou rychlost, s jakou dosáhla prakticky jednomyslnosti v našem výboru. To je dobrý příklad pro zpravodaje, kteří budou následovat. Zemena pro Sidonii. Bylo bychom také rádi, kdyby byla stejně rychlá a efektivní. Nyní jsme u bodu číslo 9 našeho pořadu dne. Je to nařízení o služebním řádu pro zaměstnance Evropské služby pro vnější činnost. Naší zpravodajku je paní Naděžda Nensky. Nensky. A obdobně ve dvou minutách nás seznámí s tím, jaký osud by se přála pro pozměňovací návrhy a poté hned přistoupíme k hlasování. Paní zpravodajko, prosím. Very much. We are both... Děkuji. <clears throat> Hlasujeme o návrhu stanoviska o upraveném eh, personálním řádu Evropské služby pro vnější činnost. Eh, souvisí to s návrhem eh, výboru Jury ke stejnému dokumentu, o kterém se bude hlasovat asi za dva týdny. Dva pozměňovací návrhy předložili členové našeho výboru a to k těm, navíc k těm 20 původním. Já jsem navrhla tři kompromisní pozměňovací návrhy a tři ústní. Obecně si myslím eh, z hlediska transparentnosti, že změny by se měly, eh, eh, měly ty změny týkat propouštění a fungování služby. Tady, pardon, zřízení a, propoušť, a fungování služby. My jsme zkoumali kompatibilitu těch návrhů s tímto cílem. Nicméně vzhledem k některým záležitostem, jako je zeměpisné zastoupení, souhlasím s EPP a podporuji e, v usnesení e, parlamentu z 8. června 2010 o e, zřízení vnější, služby pro vnější činnost. To je všechno. Slíbila jsem stručnost. Okay. Tak do toho čím dál lépe. Mnohokrát děkuji. Nikdo se nežádá o slovo. Tak to je výborné. Já vám navrhuji, máte všichni před sebou hlasovací seznam. Je tam tedy ústní pozměňovací návrh, ke kterému se dostaneme v průběhu hlasování. Nechám hlasovat o kompromisním návrhu A. Kompromis velké A, který vypracoval zpravodajka. Kdo je pro? Kompromisní návrh. Děkuji. Kdo je proti? Tři. Zelení. Zdrželi se. Nikdo? Přijato. Nyní poznací návrh B. Kdo je pro? Opět kompromis. Kdo je pro? U socialistů? Děkuji. Kdo je proti? Velké B. Dobrá, zdrželi se? Někdo? Velké B bylo přijato. Nyní kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Někdo? Přijato. A nyní nás čeká hlasování an blok. První blok. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh legislativního usnesení. Máme zde pozměňovací návrh A, ne, všechny tři už byly vlastně odhlasovány, takže A1 i 21 jsou obsaženy v kompromisu velké A, takže není eh, návrh nařízení. U článku 1 návrh číslo 10 zpravodajky, kdo je pro? Goran Ferm se nám ztratil, takže jsme všichni ztraceni. Kde jsme? Jsme na straně 3. Návrh nařízení. Proposal for regulation. Článek 1 bod 7. Ano? Takže Gerona už jsme našli. Číslo 10, paní Neňsky. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti. Eh, je vás mnoho proti, takže elektronicky. Mám právo hlasovat? Ne, já nikoli, já nehlasuji, ale vy ano, hlasujte, prosím. Je nás 36, je nás jenom 36, ale musíme kolegy vzbudit. Konec hlasování. 18 pro 17 proti, přijato. Nyní číslo 28 pana Gualtieriho, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Díky, proti? Jeden, zdrželi se? Nikdo. Přijato. Nyní ústní pozměňovací návrh paní Něnsky. E, znění máte v hlasovacím seznamu. Kdo je pro? K proti? Zdrželi se? Jeden. Přijato velkou většinou. Číslo 12, e, to už je obsaženo v bloku 1. C je obsaženo v kompromisu C. Nyní a stejně tak tedy pozměňovací návrhy číslo 13, 30 a 31 jsou obsaženy v kompromisu C. Nyní číslo 29. Jde o ústní pozměňovací návrh. Paní zpravodajka nám to možná přečte, nebo jej mohu přečíst já. A paní Triple si chtěla vzít slovo? Prosím, Naděždo. Možná chcete-li, tak ho můžete přečíst. Já jsem akorát chtěla říct, že včera večer EPP a socialisté dosáhli eh, dohody o lepší formulaci eh, pozměňovacího návrhu 29 o zeměpisné vyváženosti, která eh, mm, se vyhne tedy nesprávnému výkladu ohledně zavedení systému kvót. Já vám to přečtu. My tam vymazáváme slova within the limit of the number loaded as a přidáváme tam in line with uh, the interactive eh, recruitment targets, potom škrtneme by a potom uh, přidáváme in, in accordance with. Díky tomuto je to mnohem jasnější. Děkuji, paní Stravodajko. Takže Zdá se, že někteří kolegové je zde schoda mezi různými poslaneckými kluby, chtějí předložit pozměňovací návrh, který se týká geografické vyváženosti, aniž bychom eh, šli až na požadavek kvót, což by bylo něco příliš jaksi rigidního pro zahraniční politiku, ale eh, s tím, že by se tam hovořilo o nějaké referenční hodnotě, eh, kterou instituce dobře znají. Helga žádá o slovo. Jménem eh, kolegyně Francisky Brander, která tady nemůže být eh, z důvodu nemoci, bych ráda přečetla náš pozměňovací návrh. Zní. Do 31. prosince 2010 bude nábor na, vyprázdněná míst, na prázdná místa zohledňovat eh, orientační cíle eh, náboru eh, stanovené, stanovené s ohledem na referenční hodnotu Kinokovu. A a potom, abychom tam vyškrtli ty nedostatečně za, zastoupené členské státy. Takhle bychom to chtěli přeformulovat. Madame le rapporteur. Paní zpravodajko. Uh, my uh, trváme na svém textu tak, jak je. Dobrá, takže nechám hlasovat nejprve o ústním poznacím návrhu zpravodajky. Pokud bude zamítnut, tak eh, to bude návrh paní Triplové, kterou budeme hlasovat. Kdo je pro ústní poznací návrh číslo, k číslu 29? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že poznací návrhy Helge svým způsobem tam je již obsažen. 14, 15, 16 to bylo v bloku 1, číslo 1. E, nyní 17 zpravodajky, kdo je pro? Číslo 17, kdo je pro? Takže elektronicky hlasujte, prosím. stále nemá svoji kartu, takže já mohu hlasovat, mohu hlasovat místo ní. Takže 30 přítomných hlasovalo a výsledek 21 pro 18 proti. Jasný výsledek, ale přijato. Číslo 32, paní Brantnerové. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden. Zamítnuto. Návrh pana Gvaltieriho, který je bez čísla, už je pokryt jinde, mi napovídají. V 17. kterou jsme přijali. Ano. Není číslo 18, 19 a 20. Ty jsou obsaženy v bloku 1. Stejně tak poznací návrh nahoře. Na té straně dále a, pardon, já jsem se vrátil o stránku zpátky, já se moc omlouvám. Zařadil jsem zpátečku. Takže není. Číslo 22. Je to návrh zpravodajky změnit umístění této části textu. Kdo je pro? Proti? Proti. Vy jste proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní číslo 23. Opět, to je totež, 24 totež. Uh, respektive jsou to jiné věci. Takže 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 24 zpravodajky. Tady je mírná textuální změna kdy měníme na eh, nedostatečná, nedostatečné zastoupení státních příslušníků některých členských států v Regerelex. Hlasujeme elektronicky o 24. Hlasujte, prosím, a já hlasuji za Sidonii na její přání. Konec hlasování. 20 pro 18 proti přijato. Těsnou většinou. Dvojka obsažená v bloku 1 číslo 25 pana Gualtieriho. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Takže elektronicky. Hlasujte, prosím. Účastním se hlasování podle instrukcí paní Sidonie. Konec hlasování. 22 pro, 16 proti. Pozměňovací návrh pana Gualtieriho byl přijat. To byla 25 a stává se tedy odstavcem 3b. Není návrh číslo 3, paní ústní pozací návrh, paní Nejnsky, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 4 je obsaženo v bloku 1. Číslo 26. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jen socialisté hlasovali proti. A zelení, pardon. A pan Hartong. Nyní velké B, to vše obsaženo jinde. Nyní číslo 5 a 27, to máme v kompromisu B, 6, 7, 8 v bloku 1. Nyní číslo 9. K bodu odůvodnění 17, pravda, je pro, kdo je pro? Elektronicky, prosím. Poznací návrh číslo 9. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 21 pro, 18 proti. Přijato. A to je vše. Můžeme tedy hlasovat o celé zprávě, takto pozměněné, kdo je pro, závěrečné hlasování, kdo je pro, proti, Dva proti, zdrželi se? Nikdo. Jednomyslně minus dva, bez toho, že by se někdo zdržel. Přijato, blahopřejeme zpravodajce, zpravodaji, zpravodajce, pardon. Děkuji všem kolegům. Nyní Nyní nás čeká zpráva paní Andrea Senové. Všichni mají svůj hlasovací seznam před sebou ke zprávě paní Andrea Senové. Výborně. Můžeme se rovnou pustit do hlasování, paní zpravodajko? Nebo chcete učinit ten úvodní prohlášení? Prosím. Eh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. V dnešní době řada evropských zemí eh, vstupuje do stávky. Je to kvůli úsporným opatřením, eh, která se některé vlády pokouší zavést. Popírat, že eh, tyto země jsou těmi, kdo ručí za záchranný balíček, by bylo velkou chybou. Bylo by také velkou chybou ignorovat, že situace, ve které se dnes nacházíme, je způsobena nedostatkem eh, dodržování paktu stability. Takže si myslím, že ty sankce je třeba uplatnit a musíme to brát vážně. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. Výborně. Nikdo další se nehlásí o slovo a já tady nechám hlasovat o poznacím návrhu číslo 1 pana Kozlovského. Zpravodajka je proti. Pardon, vy si přejete slovo? Promiňte, pan Hartong ještě. Žádá slovo, prosím. Já bych chtěl uh, silně podpořit paní Andreasen. Líbí se mi její zpráva a myslím si, že je velice důležité eh, vnímat tu situaci, ve které se nacházíme v Evropě a podpořit veškerá opatření eh, ve prospěch sankcí proti členským státům, které nespolupracují a nic nedělají. Děkuji, drahý kolego. Takže jednička pana Kozovského zpravodajka proti, kde pro? Děkuji, proti? 1, 2, 3, 4. Zdrželi se. Přijato. Dvojka pana Kozlovského, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Čtyři. Zdrželi se? Přijato. Pomyslící návrh číslo 3 pana Kozlovského. Kdo je pro? Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Deset. Zdrželi se? Přijato odlišnou většinou. Nyní čtyřka pana Kozlovského, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Helga. Zdrželi se? Helga odolává. Přijato navzdory frenetickému postoji Helky. Pětka, zpravodajka je Kozlovský, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Čtyři. Přijato. Nyní eh, šestka, eh, ústní pozměňovací návrh pana Kozlovského. Text máte na hlasovacím seznamu. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Jeden. Zdrželi se? Nikdo. Přijato. Sedmička pana Kozlovského. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž přijato. Devítka Kozlovského je zpravodajka proti. Kdo je pro? Proti? Deset. Jedenáct a většina je pro. Zdrželi se. Rovněž přijato. Osmička paní Holmajerové byla stažena. Nyní desítka pana Kozlovského, to je ústní poznací návrh, jehož text máte před sebou. Písemně, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Socialisté se zdrželi, ale většina je pro. Přijato. Není poznací návrhy paní Triple. Mohu je nechat eh, odhlasovat unblock? Tři návrhy Helgy? Ne. Dobře. Takže jedenáctka Helge Triple. Zpravodajce se to nelíbí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Socialisté se zdrželi, většina je proti. Zamítnuto. Dvanáctka paní Triple, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Co dělá EPP? Elektronické hlasování o 12 se musíme zbudit EPP. Proč mít dva koordinátory, když oba spí? Konec hlasování. Jeden kolega spí. 14 pro 24 proti, 12 byla zamítnuta. Nyní číslo 13 Helgy. Opět elektronicky. Hlasujte, prosím. Dva kolegové spíne. Všichni už jsou zůru. Konec hlasování. 25 proti, 13 pro, jeden se tržel. Zamítnuto. A říkají mi, že už nemám hlasovat, protože po 48 hodinách naše zpravodajka nalezla svoji hlasovací kartu. No, všichni se posouváme ku předu. Takže to byla třináctka nebo dvanáctka, už nevím. Třináctka. Nyní tedy čtrnáct pana Kozlovského. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Dva. Zdrželi se? Dva. Čtrnáctka je přijata. Není patnáctka pana Kozlovského. Tentokrát je zpravodajka proti. Kdo je pro? Děkuji. Zdrželi, eh, pardon, proti? Zdrželi se? jeden přijato. Nyní číslo 16. Poznací návrh pana Kozlovského s velice dlouhým ústním poznacím návrhem eh, sociálních demokratů. Máte to před sebou. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti. Zpravodajka a tři další. Kdo se zdržel? Děkuji. Přijato. Není sedmnáctka pana Kozlovského. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Není osmnáctka pana Kozlovského? Zpravodajka je opět proti. Kdo je pro? Proti? Ne, je tady eh, lehká většina, mírná většina. Zdrželi se? Je to nezvyklá většina, ale přesto mírná většina, takže přijato. Není devatenáctka paní Holmajerové nebylo staženo. Je to totožné s 20 pana Kozlovského a zpravodajka je proti. Kdo je pro devatenáctku? Proti. Děkuji, zdrželi se. Rovněž přijato. Nyní nechám hlasovat v závěrečném hlasování o, této, o tomto textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zpráva, respektive stanovisko je přijato. Já děkuji zpravodajce, která odvedla velmi kvalitní práci. Nyní eh, dokončíme tato hlasování ale ještě než se budeme moci pustit do rozpočtu, a zatímco si Sironie rozehřívá svůj hlasovací kartu, máme tady ještě dvě žádosti o převod prostředků, o kterých musíme hlasovat. E D'accord. Alors. Čili začneme převody, které se týkají komise. Zajme číslem 14, 15 a 20, což jsou převody, které se týkají Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, o čem jsme eh, hlasovali a přijali jsme to eh, v rámci té zprávy Barbary Matery. Předpokládám, že pan zpravodaj Sorian eh, je pro odhlasování těchto tří převodů. Láslo? Laslo nic neříká, ale ten, kdo ho vidí, <laughs> eh, dobře ví, že přikivuje, ale nakonec se rozhodl něco říct, takže Láslo máš slovo. Il a dit oui. Il a dit oui. Donc... Oh. Řekl ano, říká pan předseda. Takže 14, 15 a 20 na jednou, kdo je pro? Kdo je proti? drželi se. Tyto tři převody jsou tedy přijaty. A nyní máme info 1, to je další, a info 2. Pane předsedo, bylo by dobře si udělat přehled o všech těchto přehodech Navrhuji, abychom uh, hlasovali najednou o všech převodech, protože já přinejmenším podporuji všechny z nich. Takže, takže hlasovat, budeme hlasovat unblock inf 1, inf 2, solvit ds 44, to je všechno, co tady mám, co se týče komise. Inge? Já jsem se chtěla zeptat eh, v tisku Eh, se hovořilo o eh, tom eh, týmu pane předsedy. Já se chci zeptat, jestli ten transfer spadá i na, k tomuhle týmu. To byla ta otázka na, na těch komunikačních, ty, ty převodu, toho převodu do té kapitoly komunikace. No, le, le, le vice Alvaro, euh, Pan místopředseda Alvaro říká, že to tak vůbec není. Není to v téhle otázce. To eh, přijde ještě v eh, části 3, eh, v hodilu 3, o kterém budeme ještě hovořit. K tomu bude ústní pozměňovací návrh. Tohle se to netýká teď. Ten převod k, hm, pro pana předsedu, to bylo něco jiného. To jsem to není tady to. Bien. Donc, on... Dobře, takže teď to řešit nebudeme, ale ještě se k tomu dostaneme. Takže najednou, unblock, všechny tyto převody, kde pro. Um, socialisté zajímají se o to nebo ne? Kde proti? Zdrželi se. Takže přijato. Ostatní převody u ostatních oddílů, eh, ještě hlasovat o nich nebudeme, protože zpravodaj není připraven. A, takže hlasování o jiných věcích než rozpočtu už jsou nyní provedeny a teď se můžeme vrátit k rozpočtu. A včera jsme chtěli eh, začít hlasování o rozpočtu. Máme asi 20 minut spoždění, ale to určitě doženeme. A teď bychom měli být u okruhu 1a. Měli bychom eh, začít. Voilà. Est-ce que tout le monde euh, est en position? Všichni jsou připraveni? Já doufám, že i já jsem připraven, než jsem si to úplně jist. Sustainable Growth je název tohoto oddílu, to nás dnes dopoledne bude zajímat. Ptám se paní zpravodajky, jestli chce učinit nějaké prohlášení před hlasováním o 1A. A skutečně to tak? Uh, thank you, chair. I would like to... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda zdůraznila velice obtížnou situaci, eh, kterou jsme měli u okruhu 1a. Jenom bych připomněla, že tam je celá řada prioritních položek pro Evropský parlament, eh, například výzkumné programy, programy, které souvisejí se vzděláváním, s mobilitou ve vzdělávání. a zdroje, eh, které předpokládal eh, Mezinárodní nový fond, eh, jsou tady omezené, takže mm, tady nemáme příliš velký manevrovací prostor. Rada udělala zásadní škrty v některých důležitých věcech, například v výkonných agenturách, které naplňují sedmý rámcový program. Takže já bych navrhla, abychom eh, tady eh, potvrdili ten návrh rozpočtu, tak jak ho předložila komise, protože já si myslím, že potřebujeme tyto závazky tak, abychom mohli naplnit ten program tak, jak byl, eh, bylo stanoveno původně jeho v legislativním základu. Klíčové položky jsou v tomto okruhu. Jenom bych připomněla, že včera jsme hlasovali podle eh, zpravodajky v některých prioritách, eh, takže teď se o nich bude hlasovat celkově. Došlo k několika navýšením, která navrhují specializované výbory mm, a já si myslím, že stojí za to je podpořit. A pokud podpoříme tato navýšení, tak se dostaneme do situace, kdy budeme 29 milionů eur nad, nad limitem. Já jsem to probíral s koordinátory a, výsledek je, že bychom mohli tuto částku postavit proti škrtu v programu ITER. Takže zůstaneme v rámci naší marže. Jedná se tedy o hlavní věci, které souvisejí s celoživotním vzděláváním, s programem SIP a tak podobně. Ty bychom vyrovnali škrtem v porožce ITERu. Pokud jde o mm, pořadí hlasování, tak bychom měli hlasovat eh, v okruhu 1 řádek pořádku, jak to máte na seznamu. Doporučovala bych, abyste eh, hlasovali eh, tedy pro nebo proti jednotlivým návrhům pozměňovacím takhle po jednom a někteří z vás mají možná pochybnosti ohledně eh, škrtnutí v ITERu a pokud budete podporovat eh, všechna ta navýšení, tak si uvědomte, že eh, to přešvineme prakticky o 30 milionů, takže když potom nepodpoříte škrt u ITERu, tak eh, budete eh, proti, eh, tedy pro ten velký mm, schodek. Až budeme hlasovat o ITERu, tak bych byla proti pozměňovacímu návrhu, který chce úplně vymazat ITER, ale pokud jde o škrt pro ITER, tak tam bych hlasovala o tom až zítra, pane předsedo, až budeme vědět o tom, kolik jsme přesně odhlasovali, až budeme hlasovat ehm, položku po položce, abychom ten škrt pro ITER uspůsobili přesně. Pokud eh, budeme chtít také vyhovět přípravným akcím na pilotní projekty, které já teď odhaduji bez pomoci koordinátorů asi na 15 milionů v okruhu, 15, eh, v okruhu 1A, tak budeme muset škrtnout eh, ITER asi o 45 milionů. Takže vážení kolegové, já bych vás ráda požádala o přistoupení na tuto strategii. A teď mám ještě dvě technické připomínky. Za prvé, několik z vás předložilo eh, pozměňovací návrhy, ve kterých se cituje nějaká částka, eh, která by se měla dát na financování toho, té či oné akce. To je eh, účelové eh, vázání prostředků, které finanční nařízení nedovoluje. A já, pokud, by to, pokud eh, tyto toto bude přijato, tyto pozměňovací mm, návrhy, tak bych tam si dovolila doplnit příslušnou frázi a sice v rámci plateb. My jsme zatím eh, nedosáhli žádného souborného eh, řešení ohledně ko- eh, s koordinátory ohledně další věci. Já bych vám navrhla, abychom se snažili o takové souborné řešení. Jako zpravodajka ale vím, že řada přípravných akcí u pilotních projektů přináší velice důležité signály o tom, že eh, se to nedá financovat tak, jak by autoři chtěli, protože na to nemáme peníze. Některé ty připomínky bychom mohli zohlednit v některých uh, řádcích. Takže navrhuji, abychom hlasovali následovně. Zítra obdržíte ty připomínky, které já eh, vyfiltruji, abych tak řekla, z těch přípravných projektů a navrhnu jejich přidání ke konkrétním řádkům rozpočtu a budete mít tedy k dispozici k hlasování zítra. Děkuji vám, paní zpravodajko. Já chci jenom zdůraznit eh, jednu informaci, kterou nám právě paní zpravodajka řekla. Finanční nařízení náš neumožňuje to, co jsme dělávali kdysi v minulosti, tedy abychom měli poznámky, ve kterém bychom žádali o uvolnění prostředků a pro využití do takové výše, pro takový účel a tak dále takzvané e-marking, vyčlenování prostředků. To už není možné. Nicméně, můžeme učinit návrhy, které neobsahují eh, přesné částky, tedy můžeme říct, část tohoto, těchto prostředků může jít na tento účel. Eh, Jeran Ferm se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také Sidony. Já vím, že ona na tom odvedla hodně práce, aby nalezla politické řešení u Eh, okruhu 1a, ale my bohužel nemůžeme eh, souhlasit s tímto politickým přístupem. Nemůžeme přijmout taková sdělení o tom, že je potřeba provést tolik škrtů. Nemyslíme si, že by to mělo uškodit tak důležitým programům. Ale samozřejmě i my chceme se zhostit naší zodpovědnosti za tuto situaci. Nemůžeme navrhnout tedy všechny naše navýšení, ale mohli bychom schválit asi polovinu těch navrhovaných rozpočtových položek, které podle nás představují prioritní oblasti. A náš hlasovací seznam eh, by se zakládal zejména na vrzích výboru ITRE. Takže máme jiný politický eh, přístup, ale jinak souhlasíme se Sidonií v tom eh, postupu hlasování. Takže pojďme hlasovat a potom můžeme hlasovat také o těch položkách nárazníkových. To jsou ty, které pocházejí od výboru ITRE. Možná se k tomu dostaneme až zítra. Děkuji vám, Jerane, za to, že si usnadnil úkol předsedovi eh, tohoto výboru eh, a usnadnil se nám eh, naplánování hlasování. Samozřejmě výsledek hlasování je na vás, ale usnadněte nám trochu ten samotný postup. A já jsem tomu velmi rád. Salvador Gariga má ještě k tomu nějaké připomínky? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit doporučení, které jsme slyšeli od paní zpravodajky, v tom smyslu, že toto je velmi citlivá eh, oblast 1a. Jako koordinátoři jsme se snažili dosáhnout dohody, nakonec to nebylo úplně možné. Chtěl bych jenom připomenout, že dodatečné pozměňovací návrhy, které byly předloženy socialisty, představují eh, dodání asi 100 milionů eh, v, této, v tomto okruhu, což by znamenalo provést větší škrty u programu ITER. A já si nemyslím, že to je úplně seriózní způsob rozpočtování. ITER je tady víceméně brán jako nějaká virtuální položka, ze které my si můžeme brát peníze a používat je na jiné priority. A myslím si, že socialisté by se měli uvědomit, jak e, náročný nebo obtížná je tato oblast a že to všechno znamená narušení financování programu ITER. A proto si myslím, že bychom měli souhlasit s tím, co říká Sidonie, což jednak vyjadřuje tu myšlenku úspornosti, ale zohledňuje také realitu, se kterou se bude muset potýkat. Děkuji, pan Hartong. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že že není vidět, proč by bylo třeba šetřit úplně všude. Lidé demonstrují za zachování svých pracovních míst. 45% lidí nemá z nich práci a Lidé se pokoušejí eh, šetřit peníze, eh, socialisté tady šetří peníze, ale to, co se dnes dělá, dnes slyším, je velmi jasný signál. Nikdo další se slovo nehlásí a proto bych vám navrhl, abychom začali hlasovat. Nejprve tedy Sustainable Growth, je to stránka 3 v té anglické verzi eh, hlasovacího seznamu 820. Spravodajka je proti. Kde pro? Děkuji vám. A proti? Drželi se. Zamítnuto. 721. Je to PM. A Jiran chce k tomu něco říct. Chcete prezentovat váš návrh? Já nechci zdržovat hlasování, ale eh, jenom bych eh, potrhnul, že tohle je velice důležitá řádka k mechanismu finanční stability, takže to není běžná rozpočtová položka a Nevím, vy, pane předsedo, jste hovořil o tom, jak je důležité nalézt řešení tohoto problému. Takže já opravdu doufám, že se nám podaří eh, prohlasovat tuto eh, položku nejenom pro rozpočet eh, roku 2011, ale také proto, abychom měli politický nástroj k další debatě o té věci. Takže paní zpravodajka, která byla pro, změnila názor. Dobře. 721, kde pro? Kdo je proti? Elektronicky, prosím. Je nás tady 40 přítomných, 38 hlasuje. Ještě dva e, nehlasovali, 39, ještě jeden tady spí. Hlasování u konce. Jeden se neprobudil, 19 pro, 20 proti, takže zamítnuto. 137 pravodeka proti kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 3, na, 3 17 kde pro? Elektronicky, prosím. Ještě jednou hlasujeme o 317. Můžete hlasovat. Jeden tady pořád spí. Eh, konec hlasování. Už se probudil na posledním okamžiku, 19 pro, 21 proti, takže zamítnuto. 42.55, zpravodajka je proti. Hned budeme hlasovat elektronicky, mám pocit, že tady je velmi eh, těsná eh, většina. Je tady zvrat v situaci, paní zpravodajka najednou změnila názor, je pro. Kdo je tedy pro? Proti? Drželi se. Děkuji vám. A přijato, protože 317 odpadl, takže toto byla eh, nová pozice paní zpravodajky. Přijato. 417 pana Erenhausera kde pro? Dva proti. Děkuji. Zamítnuto. Teď tady je nový pozměňovací návrh, který zase chce 10% snížit eh, všechny položky. Budeme aplikovat to pravidlo, které jsme tady eh, použili i včera. Nicméně je zase možné, že tady budou pozměňovací návrhy pana Ehrenhausera, které jsou jiné povahy a potom o nich budeme samozřejmě systematicky hlasovat ale jinak budeme eh, používat ten precedent. Eh, tak jako včera. Následující stránka celá, číslo čtyři, už je pokryta. Předcházejícími kompromisními pozměňovacími návrhy což platí také pro stránku 5, eh, pro 68 a 69 a to 46, 42 od pana Ehrenhausera. To je ta klasika, takže precedent eh, zamítnut. 45, 27, eh, tady je oddělené hlasování. Je potřeba to oddělit, ty částky od eh, poznámek. Nejprve k tomu, tomu číslu, paní zpravodajka pro, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám, drželi se. Takže číslo u 4527 je přijato. Teď poznámky ke stejnému. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? EPP je ale proti, takže to ověříme. Hned eh, elektronicky hlasujeme. Ještě dva tady spí. Tím hůř pro ně. 18 pro, 19 proti, jeden se držel, takže poznámky jsou tedy zamítnuté. Máme schválený číselný údaj a nevíme, k čemu to je bude. Všechny ostatní až na konec stránky jsou již pokryty, takže teď otáčím stránku. 7, 29. Já nevím, co chce paní zpravodajka tady, ale je proti. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? naproti. Sedmset dvacet devět je tedy zamítnut. Čtyřicet jedna dvacet čtyři odpadá. Zbytek stránky je pokryt. Nebudeme ale o ty pilotní projekty, takže zbytek stránky není. Stejně tak u stránky 7, to všechno jsou pilotní projekty. Dostávám se tedy až stránce 9 nahoře, i tam, to jsou pilotní projekty a o těch budeme hlasovat zítra. Teď se dostáváme k položce 020215, to je Eh, ten eh, slavný eh, vesmírný program GMES. Teď jsme u 31 kde pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 138 a 684, pardon, 94, to jsou stejné, jak čísla? Kdo je pro 138? Asi to uděláme elektronicky. E, ty jsou totožné, takže budeme hlasovat hned. Eh, Pohlasujte mm, eh, prosím rychle, hlasovali všichni, výborně, všichni se zbudili, 14 je pro, 24 proti, 2 se drželi. Tento návrh byl zamítnut. Tyto dva pozdějící návrhy, které byly zamítnuty. 33. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijat. 34. Paní pravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijat. A ten vesmírný výzkum 41.27 od pana Hartonga. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut, 40 73, to je stejný, eh, paní proroka je pro, kde pro? to jsou totožné návrhy, kde pro? Proti? Drželi se Tyto dva totožné pozměňovací návrhy tedy byly z, e, přijaty. 640, tady budeme hlasovat jenom o poznámce. 640, ne, pan předseda se spletl. Paní Spravodajko, v čem máme problém? Myslím, že pan předseda postupuje příliš rychle. Hlasovali jsme o 427 a teď bychom měli hlasovat o 42. Měli bychom být u 02040102 Security Research. Pan předseda se omlouvá. Vzhledem k tomu, že ty eh, čísla pozměňovacích návrhů jsou kolikrát stejná, tak jsem eh, vypustil celou tuto část Security Research Možná, že by ten tak nevadilo. Teď tedy poznáte pana Hartonka 4127. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Děkuji. Eh, navrhuji u poznacích návrhu pana Hartonga, jejich více, kde jde o vypuštění toho řádku, že si tady řekneme, že vždy je většina proti. Naopak, pokud by to byly pozměňovací návrhy jiného typu od pana Hartonga, budeme o nich hlasovat. Nyní číslo 73 eh, výboru pro průmysl. Spravodajka je, je pro, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo? Přijato. Číslo 4286 už je zahrnuto, bylo protože je totožné. Nyní tedy budeme hlasovat o 640, o které jste před chvíli nechtěli hlasovat. Týká se to akorát poznámek. Kdo je pro? Zpravodajka je pro. Proti? Zdrželi se? Děkuji. Většina byla pro. Poznámky tady byly přijaty. Nyní 4127 pana Hartonga. Tak to je jako vždy u pana Hartonga. 4127 2, Tam je to všude stejně. Otáčím list. Číslo 41, 28. tady. Bral jsem to příliš rychle. Aha, promiňte, promiňte, to se omlouvám je to tady vytištěno naopak, takže já jsem ze stránky 10 přešel na stránku 12, respektive bylo to svázáno, tady ten list opačně. Beru to příliš rychle, ale možná to tam máte stejně ve svých složkách. Takže nahoře na straně 11 EU Satellite Navigation Programs, EGNOS Galileo, satelitní navigační programy EU, číslo 4128, to je, pana, to je pan Hartong, Ovšem nechám hlasovat o 74. Zpravodajka je proti. Zpravodajka je proti. Hlasujeme elektronicky, protože tady asi jsou názory rozdělené. Můžeme nechat hlasovat našeho mocného místo soudy Hana. No nevadí, bude nám chybět jeho hlas, konec hlasování. 25 proti 11 pro zamítnuto. A 695 tedy také, protože byl totožný. Nyní číslo 41, 28, 75, 44, 71, ty jsou pokryty. Číslo 41, 28 u řádku GNSS, to je pan Hartong. A zbytek stránky je rovněž už pokryt jinde. Číslo 12, stránka číslo 12 tedy. Tady máme pouze poznací návrhy pana Ehrenhausera, eh, což jsou obvyklé návrhy na snížení o 10%, tedy většina je proti. Nyní e, strana 13 nahoře, číslo 4133, to je pan Hartong. Nechám hlasovat o 450C. Zpravodajka je pro. Ale máme tady dílčí hlasování. Nejprve čísla, nejprve částky. Zpravodajka má ráda čísla, kdo sní v tomto návrhu 450. Socialisté také. Kdo je proti těmto částkám? Tři. Kdo se zdržel? Takže částky 450 byly přijaté. Nyní poznámky ze 450. Zpravodajka je pro. Hlasujeme elektronicky o komentáři u 450. Není to jasné. 22 proti, 15 pro, dva se zdrželi, takže opět tam budeme čísla, aniž bychom věděli, na co mají být použita. Eh, další odpadá, 77 je pokryta, 33, to je pan Hartong, číslo 451. Hlasujeme opět dílčí hlasování nejprve částky. Zpravodajka je pro, kdo sní? Děkuji. Kdo je proti? celá řada, ale menšinová, zdrželi se. Dobré, takže částky byly přijaty. Nyní eh, komentář, poznámky. Zpravodajka je pro, ale budeme hlasovat elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Je nás jen 39, protože jedna bohužel onemocněla. Takže opět 26 proti 13 pro, takže opět máme v rozpočtu řádek, aniž bychom věděli, na co bude sloužit. Zbytek na této straně už je zahrnut jinde. Eh, strana číslo 14, 41, 33, to je pan Hartong. Číslo 823. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Někdo. Proti? Zdrželi se. 823 byla zdecimována. Nyní číslo 4633, to je od pana Erenhausera, ale eh, je to odlišné od toho obvyklého, takže nechám hlasovat. Kdo je pro? Nikdo? Proti? Děkuji, zdrželi se. Většina proti, jednomyslná většina proti, to je mimořádné, takže opět zdecimováno. Nyní číslo 452 Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 701. Číslo 42.19 je totožné, ale 701 musíme hlasovat. Jsou to jenom poznámky, zpravodajce se nelíbí. Hlasujeme elektronicky o 701 poznámkách. Hlasujte, prosím. Hlasujeme rychle, konec hlasování. Ano, hlasujete velmi rychle, výborně. 21 proti 16 pro 2 se zdrželi. Komentář byl zamítnut. Takže opět peníze, se kterými nevíme, jak naložíme. A dále. 41, 33, 46, 18, to jsou obvyklé případy, zamítnuté. Číslo 453, musíme hlasovat. Spravodajka je pro, eh, říkají mi tady, že jste pro. Ano, spravodajka je pro. 453, kde je pro? Proti. Máme tady nepřátelské řady, ale menšinové. Zdrželi se? Někdo? Přijato. Všechny ostatní na tom u tohoto řádku už jsou pokryty, vlastně celá ta stránka, protože EURES už máme v tom pozdravcím návrhu o našich prioritách. Nyní jsme na další straně číslo 16 anglické verze, číslo 470. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 174. Výbor pro práva žen. Zpravodajka je samozřejmě pro. Kdo je pro? Proti? Děkuji, zdrželi se. Nikdo? Přijato. Číslo 471 je tady pokryto. Číslo 612. To se týká pouze eh, poznámek. Zpravodajka je proti. Ne, pardon, zpravodajka je pro, ale napsali jste mi to tady jinak. Zpravodajka je pro, takže kdo je pro? 612, kdo je proti? jeden, zdrželi se, někdo. 612 poznámky přijata. Ten další je totožný. Zbytek jsou pilotní projekty, o těch nebudeme hovořit nyní. Totež celá další strana číslo 17 pilotní projekty nebo priority, to je číslo 3502, takže o tom nehlasujeme. Totež na straně 18, to jsou pilotní projekty, nehlasujeme o nich a jsme na straně 19. Nahoře na této straně obvyklý pozměňovací návrh pana Hartonga zamítnut. Číslo 824. Musím nechat hlasovat a zpravodajka je proti. Kdo je pro? Nikdo. Kdo je proti? Zdrželi se. Tak tento návrh byl rozdrcen. Číslo 459. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Zdrželi se? Většina je pro, je to přijato. Nyní číslo 460. Pouze poznámky a zpravodajka je pro. Kdo je pro poznámky ke 460 se děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Poznámky byly přijaty. Takže tentokrát uvidíme, bud, respektive budeme vědět, co s těmi penězi. Je třeba hlasovat také o čísle 613, neformální pečovatelé, nevím, co to znamená, pouze poznámky. Kdo je pro? S pravdajkou, děkuji, kdo je proti? Pro, zdrželi se? Přijato, 613 a číslo 4335 rovněž, protože to je totožné. Nyní rubrika Sociální ochrana a inkluze. Číslo 4134, pan Hartong, zamítnuto. Číslo 825, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Díky, zdrželi se. Zamítnuto. 461, paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 472 je pokryt. 414, to jsou jenom poznámky, paní zpravodajka je pro. Co si o to myslí EPP? Děkuji vám za té hlasy pro, kde proti? že se. Přijato. Následující je pokryt. Teď jsme o, na stránce 20, Working Conditions. 826. Paní zpravodajka je proti. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 462. Paní zpravodajka je pro. Proti. Drželi se. Přijat. Další jsou pokryty. Až na informal carers. Někdo by nám měl vysvětlit 615, je to zase poznámka, paní zpravodajka je pro. Já důvěřuji paní zpravodajce, ostatní také, kdo je proti. Drželi se. Nikdo se nezdržel, takže jednohlasně. Takže 43 je pokryto. Teď jsme u anti-discrimination 4134, zase Hartong. Precedent 827, kde pro? Paní zpravodajka je proti. Kdo proti? Držej se. Zamítnuto. 597, eh, back to DB, eh, od zelených, kde pro? Zelení, kde proti? Všichni ostatní, zdržej se. Někdo zamítnuto. 463. Pouze poznámky. Spravodajka je pro, kde je pro, kde je proti. Drželi se. Přijat. 616, o tom by také potřeba hlasovat, jsou to jenom poznámky, pak zase paní Prodka je pro, kdo je pro, kdo je proti. Děkuji, drželi se. Přijato. Následující je totožní, takže ten je pokryt. Teď jsme u Gender Equality na stránce 21, 41, 34. Klasika od pana Hartonga, zamítnuto, 828, o tom budeme hlasovat. Paní Svrodka je proti, kde je pro? Proti. Drželi se. Zamítnut. 599. Paní Svrodka je proti. Kde je pro? Proti. Všichni Drželi se. Zamítnut. 617. Zase jsou ty informal carers. Oni jsme také pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Všichni jsou pro, takže přijato. To pokrývá e 439, ale ne 490. Ne 590. Paní Švarka, proč kde pro? Takže elektronicky, protože zelení tady mají spojence, tak to já budu muset taky hlasovat. Hlasovali všichni až na jednoho, kdo je nepříjemný, 15 pro, 28, pardon, 23 proti, zamítnuto. Ostatní je pokry, takže teď jsme u Support for Implementation 694 od eh, výboru, kde je je pro, kde je pro, kde je proti. Zdrželi se. Přijato. 42, 41 u těch pilotních projektů. Takže 41 34, dole zase pan Hartong, takže zamítnuto. Otočíme stránku, zase tady je pan Hartong, to už jsme Institute for Gender Equality, klasika, zamítnuto. všechno, co souvisí s touto European Foundation pro zlepšení pracovních a životních podmínek, to je pokryto. Nicméně dále tady máme zase 434 pana Hartonga a 461 od pana Ehrenhausera, což je něco jiného, protože to je vytvoření rezervy. Paní zpravodajka je proti a budeme o tom hlasovat. Nebo ne? Paní zpravodajka. Toto je pokryto horizontálním pozměňovacím návrhem týkající se stárnutí. Mluvíme všichni o 04, 04 03, 02, takže 4361 už je pokryto. Dobře, takže o tom nebudeme hlasovat. Teď jsme u následující položky European Agency for Safety and Health at Work – to je jiná agentura, všechno to už je pokryto. Mi tady říká paní, která je expertka na agentury. 460. To je také pokryto. Ano. 477. To pokryto není, takže o tom budeme hlasovat. Teď pro, kde pro, kde pro. Proti. Přijat následující pilotní projekty až na konec stránky, takže o tom mluvit nebudeme. Jsme na další stránce 24. European Year for Combating Poverty and Social Exclusion 488, paní Frodka je pro, kde pro? Proti? Přijat. Další jsou totožné, takže odpadají. Pak jsou tady pilotní projekty, na konci této stránky European Microfinance Facility od pana Hartonga 4134, takže ten je zamítnut. Potom tady jsou na další stránce pouze pilotní projekty, takže to můžeme otočit. Teď jsem na stránce 26, je tady nahoře jeden pilotní projekt, k tomu se dostaneme. A teď jsme u EGF to je věc, na které záleží Barbaře, která tady ale není. 628. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Byla tady žádost o oddělené hlasování, takže bychom měli hlasovat o poznámce. Ale žádné číslo tady není, je to jenom PN ale je, paní Pradeka si myslí, že by se měla stát jenom poznámce a potom tady budou číselné údaje u s 9, 628. Tady bychom měli hlasovat o poznámce. A potom bychom měli hlasovat o 829 což je figures only. Takže jinými slovy, kdy chcete hlasovat poznámky před, o poznámkách před číselným údajem, to je trochu podivné, paní Jensen. Já souhlasím se Sidony, že musíme hlasovat odděleně o částce a o poznámce ale samozřejmě eh, mi není jasné, v jakém pořadí, ale rádi bychom, aby se o poznámce hlasovalo zvlášť. Styron ještě jednou. 629 eh, jde, to je radikální, to je pro e, návrh na vyškrtnutí celé položky. A já jsem proti tomu. Dobře, takže nejprve budeme hlasovat o tom, který jde nejdál, o tom návrhu. 629. Který by vedl k vyškrtnutí položky. Kdo je pro? Pět, kde proti, šest, kde proti, Děkuji vám. Zdrželi se. Takže to bylo zamítnuto. Teď budeme hlasovat o 628. To není až tak eh, radikální návrh. Částka to je PM. Paní zpravodajko. Já si myslím, že bychom měli hlasovat 829, to je největší částka, která se navrhuje, nejštědřejší. A já jsem proti tomu. Dobře, všichni eh, chápou, co paní zpravodajka říká. Takže 829. 829. Je to částka, která je nejvzdálenější od toho, co navrhuje paní zpravodajka. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Jasná většina proti, protože eh, socialisté nebyli pro. Takže to je zamítnuto a teď Kdo šel jste s tím pořadím? Kdo je pro 482? jde proti? Liberálové, konzervativci, eh, další přátelé na pravici, zdrželi se i Většina je pro 482. To pokrývá ty dva následující, ale ještě se musíme vrátit k 628. Já tomu nerozumím vůbec, ale doufám, že vy víte, co děláte, takže já dělám to, co vy. 628 pouze poznámky. A tady paní zpravodajka říká co? Paní eh, zpravodajka. Eh, palec dolů, chce smrt gladiátora, takže proti, takže budeme hlasovat elektronicky o 628. EPP se nedrží toho, co říká paní zpravodajka, to je zvláštní. Takže prosím, hlasujte. Konec hlasování 21 pro, 13 proti, 3 se zdrželi. Takže tyto poznámky byly přijaty. Takže tady u EGF jsme už všechny návrhy vyřešili. Snad se v tom někdo vyzná. Teď jsme u 32 na 30 pokryto, stejně tak u 02, 405 rovněž, Zbytek stránky 27, to je od pana Ehrenhausera. Tady uplatníme precedent. Zamítnuto. Teď jsme u na stránce 28, tady je všechno pokryto. Ale na stránce 29, 152, to jsou agentury zase. O to je potřeba hlasovat, eh, podle všeho. Takže budeme hlasovat. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Dva jsou pro, kdo je proti? Hodně, zdrželi se. Zamítnuto. Zbytek stránky, to jsou další agentury, to už bylo pokryto návrhem o agenturách, včetně eh, agentury pro bezpečnost eh, na mořské dopravy. Nicméně musíme hlasovat o 394. Sustainable Growth. Paní Kladka je proti. Kde pro? zelení. Bude proti? Hodně. Kdo se zdržel? Tento návrh byl zamítnut. Nicméně paní zpravodajka je pro 155 u této agentury. Kdo je pro? Kdo je proti? bylo přijato. Je tady souvislost s 156. Nejprve 394, to jsou anti-pollution measures. U stejné agentury paní zpravodajka je proti, kdo pro? Zelení. Kdo proti? Drželi se. Většina je pro znečištění, takže jsme to zamítli, 394, teď 156, paní zpravodajka je pro, je to konsistentní 155, předpokládám, že to bude stejná většina, paní zpravodajka je pro, kdo je pro, kdo je proti, drželi se. Přijato. Teď se dostáváme k dalšímu okruhu 03, zase tady je klasik od pana Hartonga. Teď jsme u 157 od výboru pro dopravu. Kdo je pro? Je to úplně dole na této stránce. Kdo je proti? Přijato. Marco Polo 2. Čtyřicet jedna, třicet devět. Zamítnuto, 158 od výboru pro dopravu, kde je pro, paní Ferrerka je pro, kde je proti přijato. Dokončení programu Marco Polo 40 na 40. To je klasický návrh od pana Artonga, takže zamítnuto. Na konci stránky je všechno, co už jsme pokryli horizontálním pozměňovacím návrhem, takže jsme na následující stránce 32. Tady musíme hlasovat o 159. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? naproti. Drželi se. Zamítnut. 160, kdo je pro? Paní zpravodajka je pro. Děkuji. Kdo je proti? Drželi se. Přijeto. Teď na konci stránky máme pilotní projekty, takže můžeme přejít na stránku 33. 622, to je eh, tunel mezi Švédskem a Dánskem. Paní zpravodajka není pro. Kdo je pro tento tunel? 622. Eh, Švédové jsou proti, Dánové jsou pro. To, je, to určitě rozhodne. Takže prosím, eh, vidím, že liberálové jsou pro. Kdo je proti? Jeran je disciplinovaný, kdo se zdržel, takže peníze na tunel nebudou. Eh, myslím, že 447 odpadá. Teď jsme u 161, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Takže dva ostatní už jsou pokryty. Cezar 162. Kdo je pro Cezara? A ve Cezare, kdo je proti? Přijato, takže Cezar přežil. 163. Paní Proleka pro. Výzkum v oblasti dopravy a tak dále. Kdo je pro? EPP je pro. Kdo je proti? Drželi se. Přijato. Tady jsme se u Cezara. Tady je něco od pana Hartonka. To je zamítnuto. Teď jsme 164. Pro Cezar. Kdo je proti? Pardon. Pro, pardon, proti. Přijato. Teď jsme u další stránky. European Research Council Executive Agency, RC, všechno to je pokryto, ale pak je tady Expenditure Related to Research Staff, to budeme eh, hlasovat, 40 to je pana Hartonga. Eh, Odmítnuto, jako obvykle, 510. O tom budeme hlasovat, paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Jeden je pro, kdo se je proti? hodně další, zdrželi se. Zamítnuto. 423. od pana Ehrenhausera, takže jako obvykle. Ehm, teď jsme u, na stránce 35. První e, eh, řádka od pana Hartonka, takže zamítnuto. Teď budeme hlasovat 82. Paní zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. To pokrývá i následující od pana Suriana. Teď jsme u 504 inovativ medicin. Paní zpravodajka je proti inovativním léčivům. Kdo je pro? Kdo je... Nikdo, kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto, takže žádná inovativní léčiva nebudou. 40 na 43, to je pan Hartong, takže zamítnuto. 83, o tom budeme hlasovat. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro, kdo je proti? Jeden proti, dva proti, takže přijato. 42,84 odpadá. 42,44 kom je Lara, to je pilotní projekt, takže o tom nehlasujeme. Teď jsme na stránce 36 nahoře od pana Hartonka, zamítnuto jako obvykle. 503. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto. 421. Oddělené hlasování, takže nejprve částka 421 nejprve částka. Paní zpravodajka je pro, kde pro? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4. Takže částka je schválena a teď eh, poznámky u 43 dničky. Paní zpravodajka je pro, kdo je pro, kdo je proti. Liberálové. Zdrželi se. Takže i poznámka byla schválena jenom většinou, ale přece jen. To pokrývá dva následující návrhy. Teď jsme u nanovědy, nanotechnologií. Jsou to ty mikrověcičky, které potřebují makro peníze. Tady je 85. Kdo je pro? Kdo proti? 3 jsou proti, zdrželi se. 85 přijat. 133 to je pilotní projekty, o tom teď nemluvíme, teď jsme u Corporation Energy. 587. Paní zpravodajka to nechce, je proti, takže kdo je pro? Odděleně, takže nejprve částka. Paní zpravodajka je proti číst částce. Kdo je pro částku u 587? Někdo zelení? Kdo je proti? Všichni ostatní. Takže žádná částka už tady není. Ale bude tady poznámka. Kdo je pro poznámku? Elektronicky, prosím, eh, budeme hlasovat o poznámce já hlasovat nemůžu, nebo můžu, protože žádný dojen tady není. Všichni hlasovali, ještě čtyři spí. To je jedno. 23 proti, 14 pro, takže je to zamítnuto. Žádná poznámka tady nebude. Takže je to pozněvací návrh, který tady nemá ani částku, ani poznámku, jako kdyby tady nebylo. 87 Jenom částka. Paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Pro, proti. Zamítnu. 496 je totožné. 86. Ale tady je paní zpravodajka pro. Budeme o tom hlasovat en unblock. Kdo je pro? Proti. Přijat. Vrátil se Jean-Luc Dan, ale já můžu i tak hlasovat. 482 to je pokryto, 428. Biocoal production from wood waste. To se paní zpravodajce líbí, kdo je pro? EPP už jako by tady nebylo. Kdo je proti? Tři proti, drželi se. Děkuji vám. Takže přijato. Teď jsme o uh, eh, fuel cells and hydrogen. 88, kde pro? Ne proti. Drželi se. Přijato. 89. Paní zpravodajka pro, kdo je pro? Ne proti přijato. Komi Lara na konci stránky, to je pilotní projekty, takže tomu se vrátíme. Teď jsme na stránce 38. Cooperation Environment Including Climate Change. Tady je obvyklý návrh od pana Artonga, takže je mítnut 717. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky o 700. 17. já hlasuji. Třicet hlasuje, ostatní spíte jedno. 25 proti, takže zamítnuto 14 je pro. 42,81. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zřeli se. Přijato. 90 je tím pokryta. Teď jsme u následujícího řádku 91. Kdo, je pro, kdo je pro? Kdo je proti? 91 přijato. Teď jsme u dalšího řádku Cooperation Transport. 92. Paní je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijali. Přijato. Následující tedy odpadá velkému uspokojení Lázlo Soriana. Teď jsme u 93. Paní Frodejka pro. Tady jde o čisté nebe. Kdo chce čisté nebe? Kdo je proti čistému nebi? Kdo se zdržel? Takže 93 je přijato, se lidi tím pokryt. Teď jsme zase u Fuel Cells and Hydrogen. To se dostane všude. 507. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 94, paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Já vám děkuji. Kdo proti? Zdrželi se přijatom. Teď se dostáváme k Cooperation, Socioeconomic Science and Humanities. 443 od pana Hartonka, takže to je zamítnuto. 500. Paní zpravodajka je proti, kdo je pro? je proti? Velká většina, takže zamítnuto. 95. Paní zpravodajka je pro, kdo je pro? je proti? Přijato. To platí pro 4278. U 631 musíme hlasovat o poznámce. Peklarka pro, kde pro? Kde proti? Takže poznámka přijata. Další je totožné, jsme u Risk Sharing Finance Facility. Paní zpravodajka je pro 96, takže kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A pokrytý je i následující. Jsme na stránce 40. Tady je něco nevýdaného, řádek, který se jmenuje Ideas. Ten první to je od pana Hartonga, takže zamítnuto. A teď je tady 97. Jak, kdo chce financovat nápady, kde pro, kde proti. Děkuji vám. Drželi se. Takže přijato, pokrývá to i nás, dva následující. Teď jsme u Capacities Research Infrastructures. 718. Paní Praderka je proti. Kdo je pro? Někdo e, zamítnut. 98. Paní Praderka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato a pokrývá i ten následující na konci stránky pilotní projekty, o těch nemluvíme, teď jsme na stránce 41. Capacities research for the benefit of small and medium-sized enterprises. Tady máme zase, máme červená 43 pana Hartonka, to je zamítnuto. 719. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro 719? Nikdo není pro bude proti? Takže zamítnuto 543. Teď pro, jaké pro, kde pro, kde proti. Přijat. A tím odpadají i ty dva další. Teď se dostáváme k nasledujícím položce 100. Paní zpravodárka je pro. Kdo je pro? Je proti? Přijato. Následující odpada. 41 43, zase je tady obvyklý návrh od pana Artunka, to je zavítnuto 101. Paní zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Následující odpadá. Teď jsme na další stránce. Science and Society. 102. To se líbí paní prospravice. kde pro? Kdo proti? Drželi se. E, přijato. Následující je pokryt. Teď jsme International Cooperation Activities. 103. Kde pro? Kde proti? Přijat. Následující odpadá. Risk Sharing Finance Facility 104. Kdo je pro? Proti. Přijat následně odpadá. Teď jsme u Support for Coherent Development of Research Policies 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijat. Následující je pokryt. Teď jsme Euratom, Fusion Energy, to je ocenených zelených 587, kteří eh, asi nechtějí moc tedy atmovou energii, kde pro zelení, kde proti, všichni ostatní. Zamítnuto. 587. O tom budeme hlasovat později nebo teď? Paní zpravodajko, vy o tom chcete hlasovat? Já jsem přesvědčena, že bychom měli hlasovat o tomto pozněvacím návrhu zelených. A já jsem proti němu. Jinými slovy, pokud chápu politický kontext, tak paní zpravodajka chce, abychom použili to, tento řádek, tu položku ITER, abychom financovali jiné priority. Což předpokládá, že tady eh, u ITERu necháme peníze, ale 587 zelených eh, vyškrtává z této položky ITER značnou částku a tím by to omezilo možnost paní zpravodajky to použít pro něco jiného. Takže paní zpravodajka tady chce tu částku ponechat. Říkám to dobře? Takže budeme hlasovat o 587 a Chcete hlasovat proti. Pochopil jsem to dobře? To je ten váš manévr. Dobře, chcete hlasovat? Eh, chcete něco říct, paní zpravodajko? Já naprosto souhlasím s tím, co jste říkal, jenom se ještě chci vrátit eh, k tomu eh, sešitu, kaje, jak tomu říkáte, for rap, čtyři rap, na stránce 12 jsem předložila pozněcí návrh 3000 a to je pozněcí návrh, o kterém můžeme hlasovat zítra, jak už jsem říkala. A tam je to snížení programu itero 45 milionů. A už to bude přizpůsobeno výsledku hlasování. Dobře, takže o tom budeme hlasovat zítra. Pan Eles, chce ještě něco říci? Je to jenom k téhle eh, věci ITERu. Pane předsedo, mně se zdá, že my přijímáme rozhodnutí, aniž bychom eh, znali úplný kontext, ve kterém eh, se odehrávají o rozhodnutí o finančních závazcích mezinárodním institucím, jako je ITER. Já bych byl rád, kdyby nám paní zpravodajka řekla něco o našich závazcích, které jako EU máme v ITERu tak abychom měli určité východisko pro debatu a věděli zítra, co děláme. James. Eh, Děkuji, Jamesy. Vy jste tady předtím nebyl. My jsme včera večer o tom diskutovali, o tom ITERu. Já vám to zhrnu, jaký byl závěr koordinátoru. Je tady eh, velká většina, není to jednomyslnost, protože jsou někteří proti ale jde tady o to, jak podpořit ITER. Nicméně současně tady máme návrh Evropské komise a rady, které si trošku odporují. Je tam o to potřebu dodatečných prostředků a o to, v jakém okamžiku by ty prostředky měly být k dispozici. Takže v rámci politického postoje, který by měl umožnit parlamentu, aby eh, zlepšil svou vyjednávací eh, pozici vůči radě a komisi, se koordinátoři dohodli na postupu, který teď navrhuje Sidonie, tedy dohodnout se na částce, eh, o tom rozhodneme zítra, ale na té strategii se zhodujeme. A v tomto duchu budeme hlasovat o 487, paní Trojka je proti, 587, ale někteří tady jsou pro. Kdo je pro 480, 5, pardon, 587? Zelení a paní Andrásen. Kdo je proti? Všichni ostatní drželi se, takže 587 je zamítnut. 584. To je nuclear fission. Paní zpravodajka je proti. Kdo je pro? Nikdo? Ani zelení nejsou pro svůj návrh? Přece jen. Kdo je proti? Drželi se. Přijato. Pan předseda se spletl, je zamítnut. Jsem obětí radiace. 4685 je klasický Ehrenhauser jako dva následující. Takže otočíme stránku. Teď jsme na stránce 44, tady je 40 na 44 od pana Hartonga, to je zamítnuto. Stejně tak 4766, eh, ne, to je něco jiného. Takže budeme hlasovat o 4766 od pana Ehrenhausera. To je něco jiného než ty obvyklé návrhy. Paní zpravodajka je proti, kdo je pro? Paní Andrase a pan Hartong jsou proti. Kdo pro, tedy kdo je proti? Zamítnuto. Následující je od pana Hartonga, takže to 106, paní zpravodajka je pro, hlasujeme, kdo je pro? 106, kdo je proti? Přijato. Následující řádek 40 na 44, to je pana Hartonga, zamítnuto, 4627 od pana Ellenhausera. to je klasika, zamítnuto 131 Pojď pro je pro. kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. Safer Internet Program 4144, to je obvyklý od pana Hartonka, 4342, to je od eh, místo předsedy Alvara, takže to podpořuje i paní pravodajka, kde pro? Kde proti? Drželi se. Přijat. Zelení už nehlasují. Opracím stránku, tady jsme na stránce 45, tady máme jednoho Erenhausera, který je něco jiného, je to vytvoření rezervy, takže o tom budeme hlasovat, není to je proti. Ne, pro. Proti, zdrželi se zamítnut. 46, 59, o tom je taky potřeba hlasovat, kdo je pro, paní zpravodajka proti zdrželi se, zamítnout Následující ICTPSE od pana Hartonga, to je klasika, 697. Paní Klaudika je proti. Budeme hlasovat, kde je pro. Nikdo není pro. Proti. Drželi se. Zamítnout. 108. Del výboru pro průmysl. Paní zpravodajka proti. Pro, proti. Zamítnuto 107. To se líbí, paní zpravodajce, kdo je pro? EPP, zbuďte se. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. Tím jsme pokryvali, pokryli i ty následující, ale na 422, takže jsme u 422. Kdo je pro? Jenom poznámky. Souvisí to s to dvanáctkou. Kdo je proti? Eh, zdrželi se. Přijato. Následující stránka, tedy 46. Tady je pilotní projekt 4100, eh, o tom znehlasujeme. Pak jsme u ICT. To je klasický hartong, takže zamítnout. Potom 109. Hlasujeme. Paní zpravodajka pro. Kde je pro? Proti přijato. Takže ten následující je pokryt. Teď jsme u Artemis. Poetický okamžik 110. Paní zpravodajka pro. Kde pro? Děkuji. <clears throat> Proti? Kdo je proti Artemis? Děkuji, zdrželi se. Artemis bude mít svůj luk a šíp. Přijato. Další je tedy zahrnuto již a není. Opět znova Artemis 111, Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Přijato. Další už je pokryt. A nyní Eniak 112 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 112 je přijatá, další je již zahrnut. E, nyní podpůrné výdaje na ENIAC 113. Hlasujte, kdo je pro? Díky, proti. Zdrželi se, přijato. Další už je. Další už jsme zvládli. Nyní eh, kapacity výzkumné infrastruktury 41-44, to je obvyklý hartong, takže považuji za odmítnuto. A nyní 114, hlasujte prosím. Eh, kdo je proti? Zdrželi se 114 přijata. Další, další odpora je totožný. Další řádek. Tam máme pana Hartonga 41-45, považuji za odmítnuto. A Eh, Ehrenhauserův poznací návrh opět obvyklého typu, odmítnuto. Obracím list. Nyní externí zaměstnanci pro výzkum. První návrh 40 na 45 pana Hartonga zamítnut. Další, další řádek 10.01.05.03 opět obvyklý Hartong 40 na 45 odmítáme. A poznací návrh pana Ehrenhausera obvyklý, trošku jiná čísla, ale obvyklá věc považuji za odmítnuté. Není řádek 10.02. E, přímo financovaný výzkum, provoz 819 GUE. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Socialisté byli pro, většina je proti socialisté byli osamoceni, takže 819 nebyla přijata. Nyní číslo 834, ten je totožný, ne? A poznámky jsou odlišné. Vyloučení výzkumu eh, pro izraelskou armádu, čili politicky za to je to odlišné. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Socialisté, kdo je proti? Velká většina ostatních, takže zamítnuto. to. K 10.02 tady nemáme žádnou změnu. A nyní řádek 10.02.01, číslo 4145, obvyklý Hartong, zamítnuto. Číslo 115, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A ten další tady už máme pokryt. Nyní stránka 49, číslo 116, pravodajka je pro, kde pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Další už máme zvládnutý, ale musím nechat hlasovat o poznámkách, remarks, číslo 584. Kdo je pro? Zelení. Helga je pro. Ano, kdo je proti? Ostatní zdrželi se Poznámky nebyly přijaty. Dále obvyklý Ehrenhauser 4689, odmítnuto. Číslo 35. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 36. Solvit. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 37, to je pilotní projekt, uvidíme později. Celá další strana, číslo 50 v anglické verzi, už je pokryta eh, v agenturách. Dále, a to tež platí pro číslo, pro stránku, pardon, 51. Celá strana 52 už je pod agenturami a tím se dostáváme nahoře na straně 53 řádek eh, provádění a rozvoj jednotného vnitřního trhu, 46, 84 a 38 už máme pod agenturami. Nyní 4683, to je obvyklý Ehrenhauser, považuji za odmítnuté. Číslo 39, musíme hlasovat. Kdo je pro? Zpravodajka je pro. Děkuji, proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 549. Eh, to bylo staženo, tedy celníci nebudou pracovat v roce 2013, fiskalis 2013 326, pravda co se nelíbí. Komu se líbí fiskalis? Zelení jsou pro? Ne, ani zelení nejsou pro fiskalis, ale ano přece, pan Alfons hájí fiskalis. Kdo je proti? Všichni ostatní, včetně paní Triple. Zelení nejsou jednotní v této věci. Zdrželi se? Dobrá, zamítnuta. Číslo 265, to je dole na té straně, to už máme zvládnuto jinde. Stejně tak eh, vrchní část stránky 54 až po řádek Evropský institut eh, pro inovace a technologie řídící struktura. Tam máme 117, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Díky, zdrželi se. Číslo 117 bylo přijato a další tady už je pokryt. Nyní eh, celoživotní vzdělávání je pokryto pro celou délku života, kromě 312, jak mi jste napovídají. Kde máme poznámky? Spravodajka je pro. Kdo je pro poznámky u 312? Děkuji. Kdo je proti? Celá, celá jedna řada. Kdo se zdržel? Většina je pro, takže jsme přijali poznámky pana Kazínyho. Zbytek této strany už mám buď zapracovan, anebo to jsou pilotní projekty, o kterých budeme hlasovat až zítra. Další stránka totež v horní části stránky. V dolní části máme jednoho Ehrenhausera, o kterém musím nechat hlasovat, protože je nezvyklý. nezvyklý. Jde o vyčlení do rezervy. 44, 48, kdo je pro? Nikdo. A přece. A kdo je proti? Všichni ostatní zdrželi se zamítnuto. Nyní pilotní projekty až pořádek s krásným názvem People, tady lidé. Tam máme číslo 41 48 pana Hartonga, obvyklý Hartong považuji za odmítnuté. A potom u People máme People's Party, což je logické, číslo 540 s podporou zpravodajky. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo je proti lidové straně? Děkuji, zdrželi se, přijato. A zahrnuje i další návrh pana Damiana Abada. Není 315. Musíme hlasovat pouze o poznámkách. 315. Kdo je pro? Zpravodajka je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Tyto poznámky byly přijaty a zbytek stránky tím už je vyřešen. Nyní strana 58, ta je příjemná, protože se s ní nemusíme zabývat. Polovina jsou plotní projekty, zbytek už máme pod agenturami. To též platí pro horní polovinu stránky 59, ale náhle se tu objevuje číslo 328, které musíme hlasovat. Zpravodajka je pro. Co si o tom myslí členové výboru? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 328 byla přijata. O dolní části této stránky budeme hovořit později. A nyní jsme na straně 60. Širokopásmový internet ve venkovských oblastech, to byla součást plávu obnovy. Je tam 132 vytvoření nového řádku. Kdo je pro? Spravodajka si to nepřeje. E, nikdo? Přece jen, kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 4608 je obvyklý Ehrenhauser považuje za odmítnutý. Dále MIC, to už máme zapracováno. Dále statistický program EU, tam máme obvyklého Hartunga, použijí za odmítnutého. E, pro zbytek stránky to už máme e, zvládnuto jinde. Stejně tak začátek stránky 61 až na číslo 4715, to je trošku odlišný Ehrenhauser, takže hlasujeme. Je to také 10%, tak je to zamítnuto. To tež platí pro číslo 4716. Zbytek této stránky už je řešen jinde. Takže další strana 62. První poznací návrh už máme pokryt, druhý je, další je klasický Renhauser, zamítnuto, číslo 4150, klasický Hartong, zamítnuto, ale pak tady máme 4493 Eider a další nechám hlasovat. Zpravodajce se nelíbí. Kdo je pro? Pardon, An chce k tomu něco říci. Tady máme um, dílčí hlasování, částka, poznámky. Ano, takže nejprve ty částky u 4493. Co k tomu říká zpravodajka? Nepřeje si je takto nastavit. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže pouze socialisté byli pro. Nyní poznámky. Zpravodajce se nelíbí. Kdo je pro? Proti? Ověřím to. Myslím, že většina byla pro, ale ověříme to. Mám právo hlasovat? Ne. Prezident předseda je frustrován. Konec hlasování. 23 proti 16 pro. Tento poznací návrh pana Aydra tedy prošel leda bez částek i bez poznámek. 123. Zpravodajka je pro. Kdo je proti? Zdrželi se. 123 byla přijata. Ale je třeba rovněž hlasovat o 140. Vytvoření super sítě, super přenosové sítě. To je grandiozní, zpravodajka je proti. Je třeba to ověřit elektronicky. Názory se liší, já jsem i nadále frustrován, nemohu hlasovat. Je nás 43, ale hlasování je velmi pomalé. Hlasujte, prosím. Hlasujte. Do toho potřeboval bych byčík. Tak prosím, konec hlasování. 20 na 20. Zamítnuto. Kdybyste mi bývali dovolili hlasovat. Já jsem viděl ta čísla. Vy je nevidíte na obrazovce? Aha. E, takže říkám technikům, že já vidím výsledek hlasování, ale vy nikoli. Dejme si příklad, není fiktivní hlasování. Kdo je pro naši zpravodajku? A já hlasuji? Ne. Zkuste hlasovat všichni. 43 nás tu je a hlasuje jenom 36 lidí zatím. Vy jste ale lidní. Konec hlasování. Nevidíte to? No, já to vidím. Výborně. A to byl Jose Luis. Celé hlasování bylo, bylo sfalšované. Musíme to vzít od začátku. Ne, dobře, dobře. Takže já už teď nevím, kde jsme. Kde jsme? Strana 63 dole. Ještě 124 z předchozí stránky, ano. Takže jsme dole na straně 62 v anglické verzi, číslo 124. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Díky proti. Zdrželi se? Přijato. Nyní stránka 63, tady nemám žádné pokyny. Takže je třeba hlasovat o všem. Číslo 134. Takže u 134, u dvou 134 na začátku eh, European Wind Initiative a Solar Initiative, tedy Evropská iniciativa v oblasti větrné energie a solární energie, je třeba hlasovat nejprve o vytvoření rozpočtového řádku a potom o částkách. Možná to můžeme vzít obojí naraz, protože ti, kdo budou pro vítr, budou i pro energie slunce. Takže nejprve vytvoření rozpočtového řádku. Oba, obě 134. Spravodajka je proti. Hlasujeme elektronicky a teď vám tady ukážeme výsledek, uvidíte jej. A já mohu hlasovat? Ne. No tedy, hlasujte. V EPP máme příliš mnoho lidí. Už to odpovídá? 19 pro, 18 proti. EPP byla proti? Pán zrušil své hlasování. Dobrá, ten výsledek odpovídá. Výsledek navíc vidíte, všichni s tím souhlasíte. Takže princip vytvoření dvou rozpočtových řádků byl přijat jak pro solární energie, tak pro vítr. A nyní jaké částky? samozřejmě ty, kdo byli, ti, kdo byli proti řádku, asi to bude stejná většina, ale hlasujeme znovu a tentokrát jeden, o jednoho z EPP míň, prosím. Takže prosím, hlasujte. Konec hlasování. takže tam nebudou žádné částky. Čili vytvoříme rozpočtový řádek, ale nezadáme tam žádné částky. Nebude ani vítr, ani slunce, ale máme řádek, kdyby náhodou jednoho dne vysvětlo slunko, nebo kdyby se objevil vítr. Ano, politicky za to je to mocný signál. Takže můžeme hlasovat eh, máme dostatek větru v plachtách, abychom mohli vzít unblock celý zbytek této strany? Všechny 134 na straně 63, všechny zbylé. Ne, Jamesy, pardon. Jeden z těchto řádků je Evropská solární iniciativa. Právě jsme to vytvořili jako řádek bez částky. Možná eh, bychom tam měli po memách to dát všude, tak abychom věděli, že Eh, že do budoucna to můžeme začít financovat. Ano, to bylo přesně cílem těchto pozměňovacích návrhů. No, eh, vítr to, to už je hotovo, to už jsme odhlasovali. Pane předsedo, máme tam dva řádky, alespoň podle mého seznamu. Eh, máme tam dvakrát Evropskou solární iniciativu. Vždy je to číslo 134 a říkáte, že bychom tam měli dát půl memoir, ale právě jsme hlasovali o tom, že tam nezadáme žádnou částku, takže mi to není jasné. Ne, to je něco jiného. My jsme hlasovali o dvou prvních řádcích a budeme hlasovat o pur memora, ovšem bez částek. Nechám hlasovat o e, zbylých čtyřech pozměňovacích návrzích na této stránce. Kdo je pro? Kde jde o vytvoření řádku do budoucna? Pardon, elektronické hlasování. protože názory jsou rozděleny. Ještě nám chybí pět hlasů, hlasujte. Pořád nechtějí hlasovat, tak to se nedá nic dělat. 40, 41 odevzdaných hlasů, o jednoho z EPP víc. Tak počkejme, podíváme se na výsledek. 20 pro, 18 proti. Takže opravdu, prosím vás, dbejte na to, abyste byli přítomně a hlasovali. EPP stáhla jednoho hlasujícího, já jsem nehlasoval, takže tyto pozměňovací návrhy byly přijaty, obracím list číslo 60 na číslo 64. E, pan, e, e, paní místopředsedkyně se snaží za mými zády EPP rozptilovat, takže nyní jsme u programu Inteligentní energie. Něco takového existuje 41, 50, klasika od pana Hartonga, takže zamítnuto. 720, pan zpravodajka je proti, kdo je pro? Proti. Většina proti. 126, paní zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti, zdrželi se. Přijato. Další je pokryt, ale ještě musíme hlasovat o 125. Takže 125. Hanice Rodeka je pro. Kde je pro? Proti? Přijat. Tak následující je pokryt. 582. PM. pro Rodeka je proti. Budeme hlasovat elektronicky o 582. 38 hlasovalo. Ještě někdo, prosím, se přidejte. 39. Konec hlasování. 24 proti 16 pro, takže zamítnuto. Eh, pilotní projekt jsme přeskočili, teď jsme už to česky, přijato. Teď Kristýna, Eh, vidíme, že to jsou i také pilotní projekty na následující stránce. Teď jsme o nuclear safety, decommissioning. Co si myslí paní zpravodajka o pořadí hlasování? Paní zpravodajko. Eh, in my view... Já si myslím, že bychom eh, Měli by hlaso, eh, hlasovat ve v pořadí, jako je v hlasovacím seznamu, nejdřív 651. A potom eh, v případě, že ji odhlasujeme, tak 128 odpadá. O six. Ale nejste pro 651. Ne, já jsem pro. Já budu doporučovat, abychom hlasovali pro. Donc, le 600... To byla moje chyba, takže 651. Paní Sparka je pro. Kdo je pro? Ne proti. se 128 odpadá. Teď máme Research Related to Energy, 40 na 50, klasika, od pana Artonga, zamítnuto 130. Paní zpravodajka je pro, kde je pro? Kde proti? Drželi se přijato. Tři následující jsou tím pokryty, ale ne poznámky u 586, to je od zelených. Paní zpravodajka je proti. Elektronicky o tom budeme hlasovat, abychom nestráceli čas, takže 586 poznámky. Já nehlasuji. Hlasování u konce. 25 proti 14 pro, takže zamítnuto. jsme na následující straně 66, 40 na 50, to je klasický Hartong, takže zamítnutý. 129. Paní Fralika je pro. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Následující je pokryt. Tím jsme ukončili 1A. To je velmi emotivní okamžik. Doufám, že jste spokojeni. U konce ale s výhradou doplnění a závěru, které z toho budeme muset zítra vyvodit u částek eh, položky ITER. A samozřejmě budeme muset zohlednit také ty pilotní projekty a přípravné akce. Paní zpravodajko, můžeme přejít k 1B? Můžeme. Koordinátoři souhlasí, abychom hlasovali o 1B. Někteří si možná chtějí umít ruce. Máme dost času na umytí rukou? Nebo ne? Takže se nebudeme mít. Mělo by to být jako ve sněmovně, poslanecké sněmovně v Británii. Když odejde jeden eh, konzervativec, tak eh, s ním bude muset jeden socialista, abychom zachovali politickou rovnováhu. Pustíme se do práce 1b. Všichni jste připraveni? Jsme na konci stránky 66. Částka už je pokrytá, ale musíme hlasovat o poznámce. Peň pro je pro, kde pro? Proti. Přijato. Strana 67, 469. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dva odpadají, ty následující dva odpadají. Teď jsme u 040217, klasický Hartong, zamítnutý 821 od GUE. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pak jsou tady dva návrhy, které se liší. Od pana Beldera 4206. Kdo je pro? Proti. Zamítnut 4207. Od pana Beldera, je pro? Proti. Zamítnuto. Teď eh, úplně na konci stránky máme Hartonga, což ale není klasický Hartong, je to něco jiného, takže o něm budeme hlasovat. 41 30. Paní Klodeka je proti, kdo je pro? Pan Hartong je pro. Proti, drželi se zamítnut. Teď jsme u sociálního fondu na straně 68. 4 na 3, 1, klasický Hartong, zamítnut. 8, 22. Od Gue. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. Vzhledem k tomu, že Gue tady nikoho nemá. 4, 4, 9. Kdo je pro? Proti pr- zamítnuto 172. Kdo je pro? Proti? Z, přijato. Pak jsou tady tři e, návrhy, které odpadají. 432 od pana Hartonga je klasický, takže odmítnut. Třicet 384. Poznámky. Kdo je pro? Proti? Přijato. Teď jsme u 384 na další stránce, Cohesion Fund. Je to asi stejná věc, kde pro, proti, stejná většina. Regionální fond 376. Jde pro. Proti. Přijato. Ty další dva odpadají. 4 na 47, klasický Hartong, Zaže zamítnut. Stejně tak 4 na 47. Jsme na stránce 70. 385. Kdo je pro? Proti? Přijat. Tři další jsou pokryty. 4356 bylo staženo. Pan Hanglund to stáhl. 41.11 od Francesky už je pokryto. Pak je tady pilotní projekt, ten, k tomu se dostaneme. Teď jsme na stránce 71. Territorial cooperation 4 klasický hartong, zamítnout 382 jsou poznámky. Kdo je pro? také i částka. Transborder Cycling Networks. Takže překračování hranice na kole. Jestli tomu rozumím. 382. Kde pro? Proti přijato. 37 je tím pokryt. Jdete dva následující, pak tady máme 4, 3, 5, 4. To je o Macro Regional Cooperation od pana Haglunda, který to nestáhl, takže hlasujeme. Kdo je pro? Proti? 4, 3, 5, 4, přijato.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 Bylo by to asi lepší, než vytvořit eh, novou eh, řádku, protože jinak máme problém, že eh, bychom tam měli jinak řádek technické pomoci pro každý makroregion, což by asi nebylo dobré. Takže 389 schválme, ale u té 13.03.20. Paní zpravodajka je pro? Máte slovo. Děkuji. Já chápu tu poznámku, nicméně nesouhlasím s tímto přesunem. Tak bych byla pro. Donc nous votons comme cela a été. Takže hlasujeme, jak eh, to bylo naplánováno. 391. Ne, pan předseda se omlouvá. Takže to necháme tak, jak to bylo. Kde pro, kde proti. 391 tedy přijato. To neřeší 583, takže o tom potřeba hlasovat. One stop shop. Kdo je pro? Ale elektronicky asi. A já můžu také hlasovat, říká pan předseda. A já jsem proti. Ne, už je tady. Jak můžu stáhnout svůj hlas? Teď nebude, nemůžete hlasovat. Jeden proti tedy eh, stáhneme. 21 pro, 17 proti, takže to bylo přijato. Na konci stránky. Pilotní 72 jsou všechno pilotní projekt, to si můžeme na chvíli oddechnout. Další stránka také, to je úžasné. A teď jsme u 389, stránka 74, kdo pro? Proti? Přijato. 373, kde pro? Proti? Přijato. Dva další odpadají. Cohesion Fund 505. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto je tady další návrh MacRegionu, ten byl stažený. Stažený, výborně. Takže jsme u Cross Border Corporation 383. Zase jsou to přeshraniční eh, kola. Kdo je pro kola? Kdo je proti kolům? Přijato. Skončili jsme 1B. Pan Hartong tleská. Paní zpravodajko, jak chcete pokračovat? Chcete přejít eh, k B, teda k dvojce nebo ke trojce, nebo chceme jít na oběd? Co nám navrhujete? Um, in fact, uh, I am ready to, uh, to, uh... Já jsem připravena k hlasování o okruhu dvě, ale obávám se, že bych se nám nemuselo podařit eh, ho stihnout hlasovat do jedné. Ale kdybychom uh, hodně přidali, tak bychom to zvládli. Jedno ještě skončíme, nebo ne, můžeme odejít na oběd, když budeme chtít. Takže využijeme to, že tady není Salvador a rozhodneme se, že začneme okruh 2. Všichni jsou připraveni, Laslo je taky připraven. Takže Preservation and Management of Natural Resources. Jsme na stránce 75. 41.37 od pana Hartonka. To je první e, návrh pana Hartonka o okruhu 2 ale ten je pokryt. Eh, počkáme na nějaký další, který potom nech, o, o kterém necháme hlasovat. Stejně tak ten další. Stejně tak eh, dva další. Takže první hlasování u dvojky bude 5,75 od zelených. Kdo je pro? Zelení a Juta. To nevadí? Zamítnuto. 41.3.7, to je první návrh od pana Hartonga v tomto okruhu, takže o tom budeme hlasovat. Kdo je pro? Pan Hartong, paní Jansen a ještě někdo. Kdo je proti? Všichni ostatní, takže zamítnuto a budeme tedy aplikovat stejnou většinu i na ostatní návrhy pana Hartonga. 2.1.7. Tady je ústní pozměňovací návrh od paní zpravodajky, takže prosím.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 Takže tady necháme 85 milionů, ale do rezervy dáme jenom 25. Myslím, že tady je smíšená, smíšený postoj k tomuto návrhu, takže elektronicky. Paní Majer je na telefonu, takže můžu hlasovat. Jakou máme instrukci? Ještě tady několik hlasujících chybí. Hlasování u konce. 22 proti, 16 pro. Zamítnuto. okamžiku, kdy se zamítne ústní pozměňovací návrh, je potřeba hlasovat o tom původním. Takže se vracíme k 217c s tou částkou, která je tady uvedena. Je někdo pro? Takže zamítno to, už o tom nebudeme mluvit. Teď jsme na stránce 76. Intervention for starch. Co to je starch? ptá se pan předseda. Nikdo to neví. Mně je to tady úplně jedno, a možná, že to někdo víte. Každopádně tady je klasický hartong, takže zamítnuto, takže ten starch se vypouští. Teď jsme u 575. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pak je tady 5,55. To je několikanásobný. Nemohli bychom o, tom, o všech tohoto typu hlasovat najednou? To, tam se zelených. Helgo. Byla byste pro, vzhledem k tomu, že tady máte tak tento několikanásobný pozměňovací návrh 575, eh, máte ho u několika položek, eh, nemohli bychom o nich hlasovat najednou? Výborně. Takže tyto Multiple Amendment 575, eh, o tom budeme hlasovat teď a potom to bude aplikovat u všech ostatních od zelených. Tedy kdo je pro? Zelení, jak vidím. A Juta. A pan Hartong. Kdo je proti? Všichni ostatní, drží se, takže zamítnuto. Máme tady většinu proti. A možná, že to budeme aplikovat tedy i u dalších případů. Tím tedy pokrýváme i dva další. Čímž jsme u Programs for Deprived Persons. Paní zpravodajka má kompromis. Prosím, máte slovo. And, uh, is the following. It is to amendment 670 je k následujícímu pozměňovacímu návrhu. A sice eh, vložit částku 25 milionů eur místo 100. Socialisté, prosím, pan Frum. Nebychom byli rádi, kdybychom o tom mohli hlasovat tak, jak to bylo na seznamu to znamená ten, eh, který zachází co nejdále, to znamená 100 milionů a potom se budeme vracet k paní zpravodajce. Dobrá, pan předseda říká, takže byste eh, přijali paní eh, zpravodajku, kdybyste prohráli to první hlasování. Dobrá. Je soumets. Hlasujeme tedy o... Ona něj má právo na ten pozměňovací návrh. Takže budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Z... Zamítnuto. Dívám se na paní zpravodajku, jestli trvá na svém návrhu. Trvá, kdo je pro e, údaje nebo částky paní zpravodajky. Jo. Proti přijato, takže 106, je přijat, což řeší následující, co 43.2 eh, od paní Gulár, to taky, a co ten návrh od Inge, to ne, takže Inge chce hlasovat. No, samozřejmě, že o tom budeme hlasovat. Vždycky, když Inge něco chce, tak to předseda, předseda tomu vyhoví. 4.3.1.7. Kdo je pro? Jsou to poznámky. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina pro 41,7 a je to přijato a blahopřejeme Inge. Teď jsme na další stránce. 231. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Následující 575 ale to je ten, ten, který už jsme jednou provždy eh, schválili, můžeme se na něj podívat, ale to je tak asi všechno. Takže ty dva další také zamítnuty. Stejně tak u 0502-0503 Protection Refunds for Sugar Used in the Chemical Industry. A jsme u Other Measures Olive Oil 232. Kde je pro? Kdo je pro olivový olej? Kdo je proti olivovému oleji? Nikdo. 2, 3, 2 je přijato. Následující pokryt a teď jsme u bavlny. 2, 3, 3. Kdo má rád bavlnu? Kdo je proti bavlně? Kdo je nudista? Takže bavlna byla přijata, e, budeme tedy oblečení, zůstaneme oblečení. Jsme u 575, to je ten od zelených, takže to už máme vyřešené. Žádné refundace pro ovoce, teď jsme u 4294, což je řecký návrh, kde pro? Proti? Přijato. Následující dva jsou tím vyřešeny. 4295. Zase řecký návrh. jde pro? Proti? Přijato a dva další odpadají. School Fruit Scheme 220. Kdo je pro? Proti? následující je tím eh, vyřešen. Teď jsme u pilotních projektů. Ty nemusíme hlasovat. Jsme tady u Export Refunds for Wine Growing Sector. 575. To je to samé, co už jsme měli u zelených, takže to měnit nebudeme. Přece nebudeme podporovat export vína, to by byla škoda. A jsme u Storage of Wine. 4176. Kdo je pro? Nikdo. Zamítnuto. To řeší 447. Teď jsme u Distillation of Wine. Prostě tady máme ten návrh od zelených, takže to e, neschvalujeme. Stejná věc platí pro storage measures for alcohol taky. Eh, potom tady máme aid for the use of must. Ve francouzštině se tomu říká mu, v němčině mušt, v češtině mošt. 2. Eh, je tady někdo pro mošt? Takže ne. 0. Od eh, Jarana Ferma. Kdo je pro? Utah je teď úplně mimo kontrolu. Zamítnu to. Potom tady máme kompromis u 227. Paní Pravdajka. Dohodli jsme se, na dvou, no, jenom 10 milionů pro tuto položku a můj ústní poznací návrh je tedy u 227, že místo 209 milionů 300 tisíc budeme mít 10 milionů. Všichni to pochopili? Ne, paní zpravodajka to zopakuje. Můžeme hlasovat proti 227 a být pro 426. Tak to je. Donc, vous êtes en faveur. Takže, vy jste pro 4296? A nechcete hlasovat o 227? Dobře, takže Hlasujeme o 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Tím pádem odpadají ty ostatní. Teď jsme u Grubbing Up Scheme. Tady je klasický Hartong. 4 Kdo je pro? Nikdo ho nechce, takže škrtám. Ale teď musíme pokrývá to 436, ale ne 235, takže hlasujeme o 235. Kdo je pro? Proti? Přijato. Následující je pokryt. Teď jsme u následující strany 82. 236. Kdo je pro? Proti. Další je pokryt. 237. Kdo je pro? Proti. Přijato. Další je pokryt. Dried fodder. 4137 to je suché krmivo. Nevím, jak se řekne německy, říká pan předseda. Máme tady klasické hartongy, ty tedy posekáme. Posej. To je to samé, takže teď jsme u mléka. Refundace mléka. 579 od zelených. Kteří mají pocit, že mléka je moc. Eh, kdo je pro? Není to ten jako předchozí, takže hlasujeme. Kdo je pro? Paní Vertman, paní Andreasen, pan Hartong. Kdo je proti? Takže zamítnuto. Tím se pokrývají tři další, ale ne 264. Kdo je pro 264? Proti? A musíme hlasovat elektronicky, takže 2, 6, 4. Elektronicky, prosím. Můžu hlasovat? Dvacet jedna proti, sedmnáct pro. Zamítnuto. 2, 6, 2. Kdo je pro? Máme tady ústní pozměňovací návrh. Paní zpravodajko. Yes, I do have an oral amendment to uh, Tak tady jde o intervenční uh, uskladnění uh, produktů z otušeného mléka. A mm, je, my tady máme 10 milionů, nebo já navrhuji 10 milionů uh, do rezervy místo 20, jak navrhlo Agri. Donc, euh, amendement. Výborně, takže o polovinu snížíme rezervu na 10. Kdo je pro? Elektronicky prosím o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Šestnáct pro, 21 proti, takže zamítnuto. Teď Budeme hlasovat o tom původním pozměňovacím návrhu. 2,62. Kdo je pro? Takže budou všichni proti. Škrtáme. Teď jsme u másla. 2,18. Tady také máte ústní pozměňovací návrh? Stejně jako předtím bych ráda ústně upravila částku a navrhla 25 milionů místo 50 do rezervy. Cet amendement suscite... Dobře, bude to u toho stejná většina jako předtím. Kdo je pro? Proti? Ano, většina proti. Takže se e, vrátíme k tomu původnímu. 2.1.8 je někdo pro, někdo. Takže to. Teď jsme u školního mléka. 221. Kdo je pro? Proti? Přijato. Následující odpadá. Následující strana. Dairy Fund. To je oblíbená věc Lasla kdo je pro? Proti? Přijato. Pět sedm devět. Vy chcete elektronické ověření u 219? Tak prosím, elektronicky 219. Můžu hlasovat? Konec hlasování. 25 eh, pro, 12 proti. Takže eh, eh, to bylo jasné. 579. Hlasujeme, je to od zelených, prodeka je proti. Kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 2, 3, 8. Paní zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. A nyní hovězí a telecí maso. Tady máme více pozacích návrhů. E, Vícečetný návrh zelených e, odmítnuto. Dále 4184 Gerana Ferma. Spravodajka je proti. A Geran neobhajuje. Jste proti? Ano. A já jsem pro. Takže socialisté jsou proti, kromě Juty. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pokrývá to i ten další, ale 239 o té hlasujeme, kdo je pro. Zpravodajka je pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. Není další řádek. Opět eh, vícečetný návrh zelených, který je zamítnut. Eh, zbytek už je pokryto. To je totež. Dále náhrady za eh, vepřové maso, totéž, takže žádní vepříci. Dále vejce, no ne, nebudeme toho mít mnoho kýdlo. Dále drubež, totéž, žádná drubež, žádné drubeží maso, ale naopak včely a med, 261, zpravodajka je pro, kdo je proti? Zdrželi se? 261 byla přijata. Nyní tam máme pilotní projekty. Zbytek strany tedy na později. Další strana nahoře ne, 41.38 pana Hartonga, to je zamítnuto. SAPS Vlastně celý ten zbytek je, jsou klasické návrhy pana Hartunga, které jsou odmítnuty tou příslušnou většinou. Dále, další strana. Hovězí, ale e, zvláštní náhrada 580. To jsou býčí zápasy. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Mohu položit otázku zpravodajce? Tento pozvací návrh politicky vzato vlastně jde o podporu bičích zápasů nebo opak. Opak. Takže, aby to bylo jasné. Tento poznací návrh Já nemohu hlasovat. Jamese, pardon, James a potom zpravodajka. Jedná se o politický pozměňovací návrh, pane předsedo. Nechápu, eh, Eh, co to eh, znamená eh, smrtelné zápasy býčí. Co to, co to tady má co dělat? Jamesy, musím tě pozvat k sobě domů. Do mého regionu, nebo Salvador tě může pozvat do Španělska, nebo kolega Fernandez do Portugalska. Jsou nejrůznější možnosti zábavy z bíky. A některé způsoby nejsou smrtelné, jiné ano. Já jsem pro všechny tyto způsoby, Salvador rovněž, ale samozřejmě názory se mohou různit na toto téma. Je to opravdu citlivé téma pro některé regiony. Zpravodajka žádá o slovo. Já si myslím, že teď je to jasné, můžu vám tady přečíst tu poznámku, ale teď je to, myslím, zřejmé. Dobrá, takže kdo je pro 580? Zpravodajka je pro. Tak musíme to spočíst. Musíme hlasovat elektronicky. Hlasujte, prosím. Poprosím někoho z EPP, aby nehlasoval. Dobrá, konec hlasování. 18 pro, 15 proti, 7 se zdrželo. To je 7 nikoli statečných. A není dávka na tabák, 620. Zpravodajka je proti, kdo je pro? Děkuji. A pardon, musíme elektronicky, protože socialisté jsou rovněž pro. Mám právo hlasovat? Zkusím to. Když nás bude moc, stroj nám to řekne. Takže konec hlasování. 18 pro 20 proti. Zamítnuto. Toto hlasování řeší zbytek strany, kromě 581, to jsou bílkoviny, kdo je pro? Protein crops, zpravodajka je pro, kdo je proti? Zdrželi se, 581 bylo přijato. Nyní další strana. Číslo 4137 je obvyklý hartong, totež u dalšího řádku ale hlasujeme o návrhu Grelie 4224. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? Nikdo to nehájí. Zamítnuto. Číslo 240. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 241. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 577, to je pilotní projekt, takže rovnou dále programy rozvoje venkova. Číslo 437, obvyklý hartong, zamítnuto. Číslo 242. Hlasujeme. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato další je tím vyřešen. Nyní 4137 Hartong, to máme vyřešeno. Číslo 263 a 712 jsou pilotní projekty, k tomu se vrátíme zítra. Nyní číslo 244, kdo je pro? Spravodajka je pro, kdo je proti? Tak musíme z toho veřet elektronicky. Moment, eh, promiňte. Najednou tady jsem trošku znepokojen, protože je to řádek eh, zúčtování předchozích roků. Vy chcete o tom hlasovat nyní, paní zpravodajko? Nechcete to využít jako ten nárazníkový řádek, buffer line? Dobrá, nechám hlasovat. 244. Máme tady o jednoho EPP navíc. Jak mohu stáhnout svůj hlas? Vytáhnout kartičku. Konec hlasování. 17 pro, 22 proti. Hlasování tedy stejně nic nemění. Tento poznací návrh byl zamítnut. Ten druhý také. Takže u tohoto řádku nic neměníme. Dále Další řádek. První, o kterém nechám hlasovat, je 245 na další straně. To je posilování veřejného povědomí. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. O zbytku stránky nemusíme hlasovat dnes. Totež eh, horní část další strany. Na co jsem zapomněl? 246 eh, tu jsme prý už ošetřili eh, ve včerejším kompromise. Ne? Aha, tak se omlouvám. Tak tady mám chybné pokyny. Takže 246, kdo je pro? Zpravodajka je pro. Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Otočíme list. Horní část stránky neřeším a pustím se rovnou do Life Plus. Tam máme obvyklý návrh pana Hartonga, považujeme za odmítnuté. Pak ovšem číslo 431, tam jde o opravu poznámek. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dva další jsou již pokryty. Dále číslo 398. To je obsaženo v agenturách. Vlastně celá ta strana, celou tu stranu můžeme otočit, protože buď to je, jsou pilotní projekty, anebo už to máme ošetřeno jinde. Toto je strana 94, toto je strana 95, strana 96, tam se můžeme podívat rovnou na řádek provádění evropské politiky a legislativy eh, ohledně klimatu. Má, máme tam obvyklého Hartonga, zamítnuto, ale číslo 397, tady hlasujeme, zpravodajka je pro, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti? Díky, zdrželi se. Přijato. Dva další už jsou pokryty. Celá další strana to jsou pilotní projekty. Celá strana 98 jsou pilotní projekty. Celá strana 99 až po rybolov jsou pilotní projekty. Takže fisheries, rybolov, máme tam Hartunga, odmítnuto. Je třeba hlasovat o 837 od GUE. Zpravodajka je proti. Kdo je? Pardon? ještě 836 nejprve. Ano, promiňte, to jsem přeskočil. Díky, Jean Luku. 836. Intervence u hrbovných produktů. GUE, zpravodajka je proti. Ale někteří jsou pro. Kdo je pro? Liberálové. Kdo je proti? Ostatní. Drželi se. Zamítnuto. Číslo 837 od stejné, od stejné frakce. Je někdo pro? Ne. Někdo Nikdo to nehájí. Zamítnuto. A nyní otočíme list a jsme na straně další. 838 je pilotní projekt. Dále tam máme Hartunga, zamítnuto, dále. A pardon, ten je odlišný. To je ne, nikoli obvyklý návrh pana Hartunga, paní Jencenová. Já jsem se ztratila. Na jaké straně teď jsme? Jsem na straně 100 a o řádku Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu. Pan Haglund? Já vím, na jaké jsme strance a hlasovali jsme o pozměňovacím návrhu 45, 46 a 47 na strance 98. Eh, Já si myslím, že nejsou pokryty, ale možná se pletu. They are covered. Okay, then there is something wrong with our... Tak jsou-li uh, pokryty, tak něco špatně v našem hlasovacím seznamu. Tady máme indikace, že už to je obsaženo v kompromise k řádkům B a ověříme to. Pokud ne, tak o tom nechám hlasovat zítra. Takže můžeme se vrátit. Byli jsme u 51, že? Výbor pro rybolov. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dále. Ale promiňte, promiňte, měl jsem nechat hlasovat ještě předtím o čísle 41 na 46 pana Hartonga, protože to není obvyklý návrh pana Hartonga. Tento je odlišný. Tam jde o vyčlenění. Kdo je pro? Kdo je proti? Ostatní zdrželi se? Zamítnuto. Nyní číslo 52 od výboru pro rybolov. Kdo je pro? Zpravodajka je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní číslo 53. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další řádek, obvyklý hartong, nenechám vám hlasovat, ale 54. Ano, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další řádek, opět obvyklý hartong, hlasujeme o 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále pilotní projekt, to, je, to bude zítra. U dalšího řádku hlasujeme o 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další řádek 56. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Na další straně další řádek hlasujeme o nejprve čísle 588. Zpravodajka je proti. Někdo to hájí? Ne, nikdo? A přece jen, pardon. Eh, je to opět ten vícečetný pozměňovací návrh, ne? To je jiný. Takže zelení jsou pro. Ještě někdo? Ne? Ano, pan Hartong. Tři pro plus zelení. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 57 výboru pro rybolov. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 62. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Dva další už jsou obsažené v agenturách. Nyní číslo 63. Spravodajka je proti. Pardon, spravodajka je pro. Dobře. Kdo je pro? Proti? Musíme se to ověřit. Myslím, že je většina pro, ale ověřme to. Mohu hlasovat také? Ano, Carmen Fraga se dívá na Salvadora. Maďaři jsou proti rybolovu, ale v řadách EPP zavládl zmatek. Už přátelé se Pepe vědí, jak budou postupovat? Ještě diskutujete. Minus, OK. L proti, dobrá, takže konec hlasování. 21 pro 17 proti, bylo to přijato. 63 tedy. Tím jsme vyřešili další návrh a celá další strana. To považujeme za pro dnešek vyřešenou. Říkám to pod vaší kontrolou, ale celá strana 103 jsou buď to pilotní projekty nebo řádky BA. To tež platí pro první půlku stránky 104. Dále je tam 4162 pana Hartonga, obvykle většinou zamítnuto a není číslo 222. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 256, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dále pilotní projekt, takže číslo 223 je další. Máme zde ústní poznací návrh k 223, paní zpravodajko. Prosím. Očividně jsme měli dohodu sou, eh, související s tím, eh, co se dohodlo na koordinátorech tedy. A sice, že přijmeme pozměňovací návrh Agri eh, pro tuto položku, ale ne ve výšce 15 milionů, jak navrhovali, ale 5. A opravte mě, mílím se. Takže v zásadě bychom obnovili akorát původní položku z návrhu rozpočtu. Takže to, co navrhuje zpravodajka, je vrátit se tady k návrhu rozpočtu. Je to tak, Sidonie. Přejete si vlastně návrat k původnímu návrhu rozpočtu, bez ohledu na částku. Myslím... Ono není úplně jasné, na čem jsme se vlastně dohodli. Není protože i u toho uskladění eh, se mi zdá, že někdo něco řekne a pak jinak hlasuje. A to není poprvé. Ale tady to musí už být jasné. Pokud se vrátíme původně jenom k návrhu rozpočtu, tak místo 15 milionů tam bude 5 plus 5. A to odpovídá tomu, na čem jsme se dohodli. Takže místo 15 to bude jenom plus 5. Bien. Okay. Myslím, že tady existoval valná schoda v tom, že to je správná interpretace. Kdo je pro takto upřesněný návrh? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A sekretariát dobře pochopil, co to znamená přesně. Ano. Další poznací návrh je pilotní projekt, takže dále opatření v oblasti zdraví rostlin, fitosanitární 257, kdo je pro? Zpravodajka ano, e, kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Oba další jsou pokryty. Na další straně číslo 258 nahoře. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 402 je pokryto. A tím jsme zvládli tento okruh. Drazí kolegové, já vám blahopřeji a děkuji. Zbývá nám ještě 10 minut, ale jsme vyčerpáni. trpíme hypoglycemii, glykemii a nemáme síly pustit se do dalšího okruhu, takže já navrhuji, abychom nyní odročili schůze do 15 hodin, ale poprosím vás, o dochvilnost, tak abychom mohli skutečně v 15 hodin začít. Děkuji mnohokrát, děkuji rovněž tlumočníkům za jejich značné úsilí na této schůzi. Děkuji, končím schůzi prozatím.